Good morning. Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane komisaři Pibalksi, vážení hosté. Jménem Výboru pro rozvoj dovolte, abych vás všechny přivítal na tomto slyšení věnovaném eh, výchově v oblasti rozvoje eh, vzdělávání v oblasti rozvoje. Já jsem, eh, jmenuji se Kačmárek, jsem místopředsedou výboru a jsem velice rád, že mohu mohu spolupředsat této schůzi s kolegou Noizerem. Těším se na dnešní diskusi, která bude rozdělena do dvou panelů. Eh, první panel se bude týkat eh, vztahu mezi rozvojem a development education, tedy eh, výchovou k rozvoji. A druhý panel se bude týkat návrhů v oblasti evropské politiky pro výchovu k rozvoji, vzdělávání k rozvoji. Po každém panelu zbyde cirka 20 minut na výměnu názorů mezi panelisty a publikem, zejména poslanci. Dovolte, abych vám také připomenul, že tato iniciativa eh, je spojena eh, s, s fotografickou výstavou nazvanou Afrika očima polských eh, cestovatelů a dobrovolníků, globální vzdělávání. Tato výstava byla zorganizována v úzké spolupráci s polským předsednictvím Evropské unie, zejména s panem Šanovským, který je státním témníkem pro rozvoj v Polsku. Všichni jste také zváni na eh, zahajující, na, tedy na zahájení této výstavy. Proběhne to dnes v 18.30 eh, ve třetím poschodí v takzvaném Space Baru. Rád bych celého srdce mezi námi přivítal pana komisaře Píbalkse, eh, který Eh, přednese úvodní vystoupení ohledně politiky Evropské komise a závazku Evropské komise v oblasti eh, výchovy k rozvoji a zvyšování povědomí. K tomuto tématu dovolte, abych zmínil dvě iniciativy eh, realizované komisí. Za prvé konzultace konzultace se zainteresovanými stranami v rámci iniciativy strukturovaného dialogu Eh, toto zahrnovalo celou škálu eh, aktérů v rozvojové oblasti z celého světa, kteří byli vyzváni, aby poskytli eh, podněty pro budoucnost evropské politiky v této věci. Dále studie Dear in Europe, která Eh, přinesla vysoce kvalitní analýzu eh, výchovy k rozvoji a zvyšování povědomí zkušenosti v této oblasti v Evropě a přinesla důležitá doporučení. Jsem jistý, že se o této, eh, těchto záležitostech, těchto iniciativách více dozvíme v průběhu dnešní práce. A nyní dovolte, abych tedy přivítal pana komisaře Pibalkse, pravidelného hosta našeho výběru. Máte slovo. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, vážení eh, poslanci, vážené poslankyně, eh, vážení přítomní. Dovolte, abych poděkoval vašemu výboru za uspořádání tohoto slyšení. Není to poprvé, co mezi vás přicházím. Také mnoho z vás se zúčastnila konference ke studii DEAR v říjnu Opravdu je mi velkou ctí a potěšením znovu mezi vás přijít. Osobně, jakožto bývalý učitel eh, a ředitel školy, eh, mi otázky vzdělávání leží velmi na srdci a postupujícím časem stále více. Eh, je pravda, že postupně mé kariéra trošku posunula mimo oblast školství, ale jsem přesvědčen, že vzdělávání je vektorem osobního i společenského rozvoje, o tom jsem stále stejně přesvědčen. Jakožto komisař eh, pro rozvoj eh, také se domnívám, že výchova k rozvoji je nesmírně, nesmírně důležitá. Jde tedy o eh, zvyšování povědomí, tak aby, a vytváření situace, tak aby evropská veřejnost byla jednak informována o otázkách rozvoje a zároveň, aby byla schopna se aktivně zapojovat do celosvětového vývoje tuto angažovanost ze strany veřejnosti potřebujeme nejenom na podporu naší rozvojové politiky a jejich cílů, ale především proto, abychom pomohli utvářet budoucnost Evropy a naše vztahy se zbytkem světa. Eh, samozřejmě tady eh, nemusím eh, nastěňovat, jaké jsou přínosy výchovy k rozvoji Eh, sami je dobře znáte. Měli bychom se nyní spíše zaměřit na to, jak navázat eh, na průběžné, eh, na již dosažené úspěchy. Z hlediska komise to znamená, že je třeba využívat zdroje, které máme k dispozici a především program DEAR jakožto katalyzátor pro realizaci celé řady skvělých iniciativ Část z nich bude nazvána e, členskými státy a chceme, e, nebo v členských státech, a tak chceme podpořit další e, rozvoj této problematiky v členských státech a to, aby získala větší prioritu. Vezměme se například tedy výchovu a vzdělávání k rozvoji na školách. Pokud má být Evropa schopná do budoucna Eh, do budoucna eh, utvářet situaci ve světě. Musíme již dnes eh, pomoci našim mladým tím, že budeme vychovávat ke globálnímu občanství. A nedávné doporučení výboru ministrů Rady Evropy členským státům v oblasti výchovy v otázkách vzájemné globální provázanosti a solidarity je vítaným politickým krokem vpřed. Také jsem rád, že mnoho členských států Evropské unie, jako, jako Portugalsko nebo v nedávné době Česká republika, Eh, již přijali strategii eh, v oblasti výchovy k rozvoji. Tyto strategie jsou ve většině eh, případů plodem intenzivních konzultací na celostátní úrovni s řadou zainteresovaných subjektů a jsou úžasným příkladem toho, jak dynamické je společenství v Evropě, které se zabývá otázkami rozvoje. Ve vlastní zemi Lotyšsku eh, projekt eh, školy eh, satelity výchovy k rozvoji, co byl program spolufinancovaný komisí, pomohl proškolit učitele a um, připravit vzdělávací aktivity na školách. Tento projekt byl základem pro další spolupráci s ministerstvem školství a vyústilo to v zapracování výchovy k rozvoji do přípravy pedagogů. Ve Švédsku, Estonsku, na Slovensku a ve Spojeném království patří projekt o povědomí, zvyšování povědomí a rozvoji celých tisíciletí mezi učiteli na školách. Je to věc, která také eh, jak se vytváří pojitko mezi učiteli a žáky ve Velké Británii a v Afghánistánu. A touto cestou Eh, se žáci velice praktickým způsobem seznamují s tím, co přesně eh, představují eh, rozvojové cíle tisíciletí, co znamenají pro lidi žijící v rozvojových zemích. Takovéto projekty jsou obrovskou investicí do budoucna. Pro mnoho mladých občanů to, že se seznámí z praktického hlediska s těmito otázkami, patrně znamená, že do budoucna se budou zapojovat do boje proti chudobě. Mohla bych uvést další příklady, ale myslím si, že již těchto několik eh, nám skytá jasný obrázek eh, o tom, co je možné vykonat, tak abychom výchovu eh, k rozvoji uvedli v život v této první generaci. A samozřejmě naše práce v oblasti výchovy k rozvoji by neměla kočit, končit za branami škol. Vzešování povědomí mezi veřejností je rovněž tak důležité, proto vítám mnoho iniciativ, které se zaměřují také na dospělé publikum. Eh, jde mimo jiné o kampaně, které mají zvyšovat povědomí o celé řadě relevantních otázek, jako je globální spravedlnost, spravedlivý obchod, fair trade nebo rozvojové cíle tisíciletí. Domnívám se, že můžeme eh, s důvěrou eh, uvést všechny tyto iniciativy a uvést, že kooperativní přístup se vyplácí. To je jeden z mnoha důvodů, proč komise bude usilovat o to, aby byl zachován zvláštní vztah, eh, který jsme eh, nastavili s nestátními subjekty a eh, místními samozprávami. Jsem skutečně přesvědčen o tom, že existuje jednoznačná přidaná hodnota pojící se spoluprací s těmito subjekty. Proto také z hlediska Eh, finančních výhledů pro období 2014 až 2020 jsem navrhl eh, přepracovat a racionalizovat či eh, restrukturalizovat a racionalizovat tematické programy. Pokud toto bude schváleno, pak budou existovat pouze dva programy, z nichž jeden budou nestátní subjekty a místní samozprávy a druhý program potom bude věnován veřejným statkům a globálním výzvám, včetně potravinové bezpečnosti zašinilek, dodávek potravin, klimatických změn, eh, azylových otázek a investic do lidí. Eh, také jsem eh, navrhl zvýš, navýšení programu pro nestátní subjekty o 20 Výchova k rozvoji a zvyšování povědomí, jakožto složka programu, by tedy měly v tomto programu být zachovány. Komise také vyvíjí činnost v dalších oblastech, v oblastech, abychom dále rozvíjeli svoji strategii pro výchovu vzdělání, Eh, výchova, eh, iniciativa v oblasti výchovy, vzdělání a, eh, a zvyšování povědomí v rámci strukturovaného dialogu, zahájeného study DIR před časem. Jedním z těchto kroků jde o inkluzivní participativní proces, který již přináší změny v naší práci. Zejména jsme se pokusili oživit důraz na komplementaritu způsobením členských států a o vyvinutí jasných rámců pro naše kroky, které budeme podnikat eh, v oblasti výchovy k vzdělání. Jde o eh, další eh, také inovativní aplikace výstupů ze studie DIR. Ehm, o tom budeme informovat, či zahájíme tyto činnosti v říjnu. Budeme klást větší důraz na projekty s evropským rozměrem a také na geografickou vyváženost. Zavedeme skutečnou povinnost doplňkovosti eh, s politikou členských států a strategiemi eh, pro projekty, které eh, fungují v rámci, v rámci oficiálního školního systému, školského systému. Tyto přístupy a typy projektů, jaké priority budou jasněji definovány, také dáme podporu větším projektům, které prokáží obzvlášť silný evropský rozměr. Jsem přesvědčen a potěšen, že proces, který jsme zahájili eh, zmiňovanou studií, eh, bude mít eh, i nadále své dopady s tím, jak se neustále snažíme zdokonalovat vzájemnou spolupráci na těchto otázkách. Vím, že mnoho z vás je informováno a vlastně se nadále zapoje do studie DIR a přidružených procesů. Já vám za tuto práci velmi děkuji. Komise eh, je odhodlána pokračovat jak ve své práci v oblasti eh, studie DIR, tak také eh, své účasti na procesech s různými zainteresovanými subjekty. a Těším se na závěry dnešní, dnešních panelových diskusí, které nám pomohou zjistit, jak dále rozvíjet působení v oblasti výchovy, výchovy k rozvoji. Chci říci, že určitě se vyplatí investovat do vzdělávání eh, a zvyšování povědomosti, eh, povědomí, pardon, tak, abychom měli jistotu, že jak mladí, tak eh, veřejnost jako celek jsou seznámeni s těmito otázkami. Pro nás v tomto stále, pro mnoho jiných znamená znamená samozřejmost, že je třeba děti vychovávat k těmto otázkám, informovat o nich. Samozřejmě Určitě náš přístup k rozvojové spolupráci není dokonalý, ale myslím, že jdeme správnou cestou a abychom dále zdokonalili svoji činnost. Těšíme se na vaše podněty ohledně toho, co se osvědčilo a co naopak by bylo možné eh, dále, eh, dále doladit a rozvíjet. Eh, v dnešní době jsou evropští občané Eh, pochopitelně znepokojeně ohledně své budoucnosti. Eh, někteří si kladou otázky ohledně eh, zdravého finančního vývoje ve třetích zemích. Naše angažovanost v otázkách výchovy k rozvoji může být méně pochopitelná, ale já se domnívám, že tato práce je naprosto klíčová. Domnívám se, že musíme vystupňovat své úsilí tak, abychom dosáhli nejenom obecné podpory rozvoje, rozvojovým otázkám, ale také skutečného zapojení ze strany občanů. Domnívám se, že můžeme eh, skutečně ovlivnit eh, vnímání jednotlivců a já jsem eh, připraven podpořit kroky, které budou mít za cel právě toto. Nicméně musíme si klást otázku, zda se nám daří dosahovat tohoto cíle, zda bychom nemohli vykonat ještě více, zda neexistují jiné možnosti, jak zaručit, aby signály povědomí, které se eh, snažíme šířit mezi, mezi veřejností, měly trvalý dopad. To jsou otázky, eh, které se musí promítnout do našich úvah. Eh, výchova k rozvoji určitě stojí za to. Je to, je to jedna z mála činností, které Europe Aid financuje v Evropě. Evropská komise je jedním z hlavních dárců v oblasti výchovy k rozvoji. Já jsem pevně přesvědčen, že 31 milionů eur, které v průměru eh, vynakládáme na eh, projekty DIR e eh, každým rokem, jsou prostředky účelně vynaložené. Na adresu těch, kdo kdo říkají, zda by nebylo lepší tyto peníze přímo investovat v rozvojových zemích, bych uvedl. Investice je přesně to, co podnikáme, protože výchova k rozvoji znamená uplatňování dlouhodobé vize, Eh, a investování do lidí všude. Eh, jde o to investovat také do občanů přímo v Evropské unii, jak eh, do dětí, tak do dospělých, tak aby jsme jim pomohli stát se skutečně globálními občany v globalizovaném světě, a tak aby poté tito mladí, tito občané svými vlastními kroky ehm, investovali Eh, investovali do snah lidí v rozvojovém eh, země eh, sami se dostat z chudoby. Pokud toto není žádoucí snaha, tak už nevím, co bychom mohli žádoucí snahu označit. Děkuji vám za vaše pozvání. Jsem velice rád, že pan ředitel Schmidt tady zůstane po celou dobu slyšení a bude moci reagovat případně za Evropskou komisi. Někdy někdy bývá takový dojem, že si neceníme výchovy výchovy k rozvoji. Musím říct, že to není pravda. Je to skutečně jeden eh, z nejcennějších programů v Evropské unii v oblasti rozvojové spolupráce. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Já vám děkuji, pane komisaři, za eh, projev a eh, za vaše zapojení do té věci. Problém je, eh, že už jste prakticky odpověděl na otázku, eh, která je tématem našeho prvního panelu. Proč potřebuje rozvoj vzdělávání o rozvoji? Já souhlasím eh, s vámi, že se jedná o investice. Ta, to rozvoje vzdělávání je široký pojem a lze do něj zařadit celou řadu věcí. Vy jste hovořil o zvyšování informovanosti, formální, neformální vzdělávání, kampaně, propagaci veřejnou. Já jsem také byl zapojen do takové kampaně v Polsku, která se jmenovala Týden globálního vzdělávání. Bylo to totéž jako rozvojové vzdělávání v našem případě. A za několik týdnů my jsme udělali eh, přednášky pro několik eh, tisíc eh, středoškolských žáků právě o rozvoji, takže je to důležité, když můžeme ovlivňovat i je. Ehm, toto slyšení se bude zabývat i jinými přístupy, k, jak přispět k evropské strategii v této věci a proto jsme eh, pozvali eh, zástupce Rady Evropy, občanské společnosti členských států a univerzit, aby eh, nám nabídli jiné pohledy a abychom otevřeli otevřenou, ne tedy širokou debatu. A rád bych Rád bych přivítal eh, první mm, tři řečníky na našem první panelu, paní Vanesu Andreoty, profesorku eh, globální vzdělávání na univerzitě v Oulu ve Finsku, potom Zuzanu Hlavičkou, ředitelku eh, odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci na ministerstvu zahraničí České republiky a potom Matiase Fidlera, který je ředitelem v Irské asociace pro rozvojové vzdělávání a dám teď slovo eh, Vanessa Andreoty na 8 minut. Eh, prosím, tím si vytvoříte eh, i prostor pro, debatě, pro debatu po vašem vystoupení. Děkuji. Is it okay now? Okay. Tak já doufám, že je to v pořádku. Dámy a pánové, Nejdřív bych rád eh, poděkoval eh, lidské, výboru, podvýboru pro lidská práva za možnost účastnit se na tomto panelu. Jako bývalá eh, učitelka z Brazílie, jako přistěhovalkyně a matka evropských občanů, beru rozvoj vzdělávání velice vážně ve svém osobním i profesním životě. Jak eh, už bylo řečeno, já jsem jedinou profesorkou v eh, rozvojem vzdělávání v Evropě a to samozřejmě obnáší velkou odpovědnost, takže já použiji eh, poměrně zůstat své poznámky, které nejsou v té prezentaci, tak abyste se potom mohli inspirovat k jejich studiu. V důsledku eh, střelby v Oulu a mm, protestů v Anglii je velice důležité z vzdělávání udělat eh, prostředek eh, mm, globální účasti občanů na komplexní a rozmanité globální společnosti a také eh, zajistit eh, pojistky proti dogmatismu, eh, který může vést k zmatení a rozčarování z formálního politického procesu a ke zvýšenému násilí. A v tomto smyslu rozvojové vzdělávání je velice důležité pro rozvoj člověka v kontextu globální vzájemné závislosti. Na druhou stranu, v kontextu znalostní společnosti i rozvojové vzdělávání musí uznávat posuny mezi mm, Eh, klasickými pojmy vzdělávání a učení. Eh, učitelé mají eh, podporovat v kritické transnárodní vzdělávání a globální otevřenost, tak aby lidé si mohli vytvářet řádný etický názor na problémy globálního světa. A vzhledem k těmto proměnám bych ráda řekla ehm, něco o třech rozměrech. Za prvé, rozměr harmonizace eh, politiky v Evropě, za druhé potřeba posílit eh, mm, eh, odhodlání směrem k mezinárodní solidaritě, ze kterého by se měl stát středobodem, středobod tedy mm, vzdělávání. A tedy za prvé se vrátím k té harmonizaci politiky. Musím říci, že došlo k zatím k uspokojivému procesu komise fan, financuje procesy pro různé eh, zúčastněné strany. A mohu zmínit Portugalsko, eh, Českou republiku a Finsko. A je třeba vnímat politiku i jako eh, probíhající, neustále probíhající dialog. Konsenzus je vždycky otázka dočasná eh, a je třeba neuzavírat se dalšímu dialogu v proměňujícím se kontextu. Eh, je také třeba přihlížet eh, k rozvojovým paradigmatům v proměnách času. A musíme také uznávat proměnlivé koncepce v rozvojového vzdělávání. Já ve svém podkladu cituji zprávu DDD Watch, která byla k dispozici tady při vstupu. A tam zde několik různých definic eh, toho, co je to rozvojové vzdělávání. A zpráva konkrétně říká, že eh, vztahy s veřejností public relations není rozvojové vzdělávání. Takže eh, abych vám jenom osvětlila, z čeho já vycházím, tak já definuji rozvojové vzdělávání jako rozhraní mezi eh, sebou, eh, druhým a světem. a pochopení eh, vztahových toků, které je třeba tedy podporovat prostřednictvím vzdělávání. Hovořím tady o pokročilém kapitalismu, rozsáhlém mezinárodní migraci, ekologické křehkosti, kulturní hybriditě a Eh, rekonfigurace politické moci. Globální eh, vzdělávání je tedy středobodem tohoto. Eh, v tomto typu vzdělávání, tedy globálním vzdělávání, se různé typy vzdělávání šíří a prolínají. Máme tady vzdělávání o trvalé udržitelnosti, lidských právech, o míru, o etice, mezikulturní a multikulturní vzdělávání, kultura identity a vzdělávání o ní a o globálním občanství. Pokud jde o typ kompetencí a dovedností, které jsou e, základem těchto tří kruhů, tak já pracuji s koncepcí e, globální mysli. Finská agentura SIMO, která organizuje mobilitu ve Finsku, Eh, se mnou vyvíjí myšlenku globální mysli, co by eh, schopností, které jsou důležité pro to, aby se studenti mohli vyrovnat eh, s složitostí a nejistotou a nerovností. Máme tady tedy globální procesy, a schopnost eh, řešit eh, otevřenost, eh, dvojznačnost a také krize a dočasnost. Takové dovednosti obsahují odolnost, schopnost přemýšlet o neznámém, flexibilitu, otevřenost, přemýšlivost, je třeba také ochot, být ochotný eh, pracovat s různými perspektivami, eh, respektovat právo ostatních, eh, mít odlišné stanovisko a tak podobně. Potom pokud jde o nerovnost, lidskou nerovnost, tak tady máme kořeny nerovnosti, sociální odpovědnost, odpovědnou volbu a povědomí o tvorbě eh, moci. Ráda bych vás vyzvala, abyste se mnou udělali takové cvičení, které eh, ukazuje na problémy, o kterých se obecně nehovoří. Je to cvičení, které obyčejně dělám na konferencích nebo se studenty. Takže eh, řeknu lidem, aby si představili Eh, pole kukuřice, eh, eh, sklidili ho a vzali si před sebou ty své kukuřice. A pokud ty kukuřice budou vypadat takhle, to jsou skutečné kukuřice v Latinské Americe. lidé říkají obyčejně, že jejich kukuřice jsou ty žluté jako vidíme v supermarketu. Já tu metaforu používám k tomu, abych ukázala, jak je třeba vyrovnat se s otázkou hegemonie a etnocentrismu v globálním vzdělávání. A tím se dostávám k té vazbě na mezikulturní vzdělávání. Je třeba hovořit o etickém internacionalismu a etické solidaritě. Takže pokud jde o toto, o, o rozvojovou solidaritu, tak bych navrhla eh, zaměření na globální etiku Eh, která přesahuje eh, historické přístupy a posun k vzájemnosti a ke vzdělávání vzájemnému. Měli bychom se posunout od eh, vzájemné závislosti založené na sebezájmu k uznání hrdosti a tedy důstojnosti každé lidské bytosti. To je taková lidská odpovědnost a lidská možnost. Rozvojové vzdělávání na jihu. Tam bych, e, na to bych se také zamrhla, zaměřila. Je třeba e, větší e, dialog a partnerství a lépe koordinované úsilí. A ráda bych citovala profesorku z Kapského města, která se ptá, Eh, zřizujeme dílny v afrických zemích a chceme tohle, anebo chceme vést dialog, který eh, podporuje skutečné, skutečnou tvorbu vzdělání a spolupráce. A potom, pokud jde o vzdělávání učitelů, tak tam bych uvedla eh, finský příklad. Tohle je případ, tedy kurz pro vzdělávání učitelů, který já koordinuji v Oulu. Myslím si, že to je jeden z mála programů vzdělávání učitelů, který se specificky eh, zaměřuje právě na toto. Naše osnovy jsou založené na otázce globálního zaměření, globálního vzdělávání. Zaměřujeme se na eh, sociální, kulturní, historickou, lokální, globální analýzu, eh, dialog sever-jih, globalizaci ze zhora a ze spoda. Zaměřujeme se na, na sociální Um, pohyby, za sociální fóra. tak eh, se zabýváme takzvanou novou pedagogickou DNA, eh, ze, kterých, eh, ze které jsou složené nové dovednosti pedagogické v 21. století, která nás vede k etickým volbám a k tomu, jak vybavit lidi, aby mohli žít spolu jako globální občané. Také se zaměřujeme na internacionalizaci a na vzdělávání učitelů na základě výzkumu. Čili tady je opět důležitá teoreticky zdravá mm, metodika, která se e, zabývá e, v etnocitrinským e, rozvojem. Také v našem programu klademe velký důraz na partnerství jdoucí napříč sektory a kdy naši studenti učitelství jsou tedy zapojeni. Já se omlouvám. A tím už jsem se dostal ke konci a děkuji vám za příležitost vystoupit. Já vám děkuji. A dalším řečníkem je Zuzana Hlavičková. Good morning. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych poděkovala za možnost vystoupit zde dnes a prezentovat českou strategii pro výchovu k globálnímu rozvoji. Zdá tedy ve výboru Evropského parlamentu pro rozvoj společně s dalšími kolegy, kteří se věnují této problematice. Je to téma, které je vnímána jako velmi důležité naší vládou a ministerstvem zahraničí, které zde zastupuji. Eh, konkrétně jsem eh, z odboru pro eh, rozvojovou spolupráce a humanitární pomoc. Dovolte, abych se v několika bodech uvedla, proč a jak jsme vypracovali svoji strategii pro výchovu ke globálnímu rozvoji, kdo se na tom procesu účastnil, a jaká jsou naše očekávání toho, čeho by strategie měla dosáhnout. E, nejprve trošku úvodem k situaci v České republice. Poté, co Česká republika vstoupila do OECD a EU, e stala se e, darcovskou zemí, která se angažuje v poskytování pomoci rozvojovým zemím a v boji proti chudobě. Nicméně tyto naše závazky mohou být naplněny pouze, budeme mít podporu veřejnosti. Na rozdíl od jiných zemí eh, OECD je povědomí mezi českou veřejností o globálních eh, rozvojových tématech eh, a rozvojových cílech tisíciletí poměrně nízké. Nástory jednoznačné solidaritě, kterou Češi vykazují v případě humanitárních krizí, obecnější povědomí ohledně extrémní chudoby a existence a významu dlouhodobé rozvojové spolupráce a celé řady dalších souvisejících témat je, tedy povědomí je nedostatečné. Pro většinu eh, Čechů jsou eh, problémy, kterým čelí rozvojové země, eh, kterým připadají vzdálené bez jakéhokoliv dopadu na život včera. Proto jsme se rozhodli, a to nejenom na základě našeho vlastního vnímání, ale také na základě doporučování, na základě doporučení pardon, z EU a na základě Eh, aktuální eh, situace, eh, poskytnout jasnější koncepce jak státním orgánům, tak nevládním neziskovým organizacím, které působí v této oblasti a proto jsme se tady rozhodli vypracovat národní strategii. Načasování bylo vhodné, protože když jsme se tomu začali věnovat před dvěma, třemi lety, mohli jsme zároveň řešit procesy vedené na ministerstvu školství. Šlo o hlubší reformu celého školského vzdělávacího systému. Mimochodem, naše ministerstvo podporuje od roku 2003 finančně nevládní neziskové organizace a máme stále položku rozpočtu na nevládní organizace, které vyvíjejí činnost, která se týká škol, vzdělávacích institucí, učitelů a širší veřejnosti obecně. Také ministerstvo školství se eh, toho menším dílem účastnilo, nicméně podíl ministerstva školství se každým rokem zvyšuje. Eh, ministerstvo školství vypracovává eh, kurikula vzdělávací programy pro základní a střední školy eh, v, u horizontálních témat a od roku 2007 také eh, běž, také eh, v rámci vypracování strategie byly stále více zapracované otázky výchovy, výchovy k rozvoji. Zvolili jsme Maastrichtskou deklaraci o globálním rozvoji, Eh, dále závěry konference z roku 2005, závěry konference Helsinské, eh, Evropský konsensuální dokument eh, o výchově k rozvoji z roku 2007 a samozřejmě také peer review Jean, které doběhlo v České republice v roce 2008. Jaké jsou cíle a zásady, kterými je veden tento proces? Jak jsem řekla, šlo o vyjasnění některých základních terminologických pojmů a mm, strategických cílů, Eh, dále zaručit lepší koherentnost s jinými strategiemi a koordinaci s činností jiných subjektů, eh, také eh, šíření hlavních zásad mezi hlavními zainteresovanými subjekty, ať již jde o, ehm, ať jde o pedagogické školy či tedy přípravu učitelů či přímo školy či vzdělávací kampaně. Vypracovali jsme v této věci dokument, který si budete mít zájem můžete přečíst. Obsahuje analytickou část, kde jsme se snažili nastínit hlavní, eh, hlavní eh, témata, cíle, aktéry a dále je tam strategická část, kde jsou eh, nastíněny tedy pro příští několika leté období Eh, cíle a postupy. Pokud jde o výchovu k globálnímu rozvoji, tak eh, tato část obsahuje tedy popis jevů, souvisejících jevů, eh, které by naše strategie měla pokrývat u obou skupin aktérů, jde jaksi o kompromis mezi názorem eh, expertů na jedné straně a na druhé straně eh, pragických eh, odborníků. Tak jsme tedy se dobrali definice, co nejvhodnější definice výchovy ke globálnímu rozvoji. Jak vidíte, snažili jsme se hledat rozhraní mezi Maastrichtskou deklarací MD a horizontálními tématy, které nadefinovalo ministerstvo školství. Takže velmi stručně výchova k udržitelnému rozvoji, eh, k životnímu prostředí, k demokratickému eh, občanství, k lidským právům, eh, k míru a prevenci konfliktu. To vše jsou oblasti, které pokrývá naše strategie, také výchova k vnímání Evropy jakožto celosvětového hráče a další. Tato strategie je velmi komplexní. Dobrali jsme se koncenzu mezi všemi skupinami zainteresovaných subjektů, eh, které byly do projektu zapojeny. Byli bychom rádi tedy, kdyby díky našim projek- díky projektům na základě strategie si eh, veřejnost začala uvědomovat rozdíly mezi eh, životem v rozvojových zemích a jinde Eh, chceme také šířit eh, pod, nebo dosáhnout podpory a přijetí eh, hodnot a přesvědčení o významu rozvojové spolupráce, o boji za zachovávání lidské důstojnosti a podobně. Hlavní témata, vzájemná provázanost celosvětové lidská práva, globální téma, témata a humanitární pomoc a spolupráce, rozvojová spolupráce, Ehm, nemám zde mnoho času, ale hlubší popis eh, případně eh, můžete získat eh, v písemném dokumentu. Dále některé hlavní principy. Cílové skupiny patří jak formální, tak neformální školství, a to jak žáci, tak učitele, tak zaměstnanci státních subjektů, nevládních organizací, podnikové sféry, médií, veřejnost, Eh, státní instituce jsou, jakožto subjekty, jsou velmi jasně nadefinovány v naší strategii a jsou nadefinovány mm, úkoly jednotlivých státních institucí v celém procesu. A na závěr své prezentace bych vám ráda sdělila, eh, že k našim hlavním cílům patří, abychom do roku 2015 dosáhli toho, že eh, principy výchovy ke globálnímu, ke globálnímu rozvoji byly eh, zapracovány do kurikul, eh, do osnov, tedy jak ve form, v základním a jiném vzdělávání, tak také v celoživotním vzdělávání v celé ČR. Děkuji mnohokrát a dalším řečníkem bude pan Matias Fiedler. Děkuji vám eh, za pozvání. Eh, vzhledem k tomu, že mi tady ubíhá čas, tak je to tak trochu eh, těžké a doufám, že nevystartuji příliš brzo. se již hovořili o globálním vzdělávání, rozvojem vzdělávání, globálním učení a já si myslím, že globální vzdělávání je dobrý název toho, co vlastně eh, dělávám, děláme v tom eh, rozvojovém vzdělání. Protože tady máme vlastně takové dvě oblasti. A tímto se vystihuje vlastně ten posun v nich. Rozvojové vzdělávání historicky vycházelo z rozvojové spolupráce tedy, misionáři, rozvojoví pracovníci, kteří se vraceli z terénu, eh, si uvědomovali, že je třeba něco udělat, eh, zvyšovat informovanost doma o tom, eh, co oni zažili. Takže my jsme v rozvojem vzdělávání velice ovlivněni tím, co se děje v rozvojové spolupráci a debatami, které se tam vedou. Například rozvojové cíle tisíciletí, o těch se debatuje jak v rozvojové spolupráci, tak v rozvojem vzdělávání. Také musíme reagovat na debatu v oblasti vzdělávání samotného. Celá ta debata o znavotním, eh, znalostní společnosti, eh, indikátorech o vzdělávání a o moderních technikách a metodikách. Eh, musí eh, také eh, svým způsobem si nacházet určitá východiska i v té naší problematice. Jenom velice stručně. Stručně se zaměřujeme na sociální spravedlnost a globální rozvoj. A Vanessa to udělala mnohem lépe než já. Já zde hlavně hovořím o spravedlnosti, abychom přešli z oblasti dobročinnosti k oblasti spravedlnosti v rozvoji se zaměřujeme na eh, různé pohledy na historický rozvoj, abychom neměli jenom jeden pohled na eh, rozvoj. Oni se rozvíjeli, rozvíjí tou cestou, kam jsme šli my. Prostě existuje, se, existuje jiný způsob, jak se na to dívat a vzdělávání o rozvoji vlastně je, eh, jej naznačuje. ti lidé v rozvojem vzdělávání eh, jsou velice mm, silně navázáni na eh, společnost svojí doma. Oni eh, propojí globální a lokální otázky, ukazují, jak to, co děláme na místní úrovni, má dopad globálně. Takže to je, myslím, velice důležitá souvislost, která přidává k tvořivosti toho globálního sektoru vzdělávání. Je to transformativní proces a participační. Transformativní znamená, že je něco špatného, co je třeba změnit. A rozvojová spolupráce vlastně spočívá v tom, jak e, leco změnit. Jedná se o klíčový e, aspekt rozvojové spolupráce. Jde o to, jak lidem dát možnost něco udělat se svými problémy. Nejde o to, abychom eh, studenta nechali s bezmocným pocitem eh, toho, jak je svět eh, v nepořádku a že se s ním nedá nic dělat. Spíše jde o to dát lidem prostředky a dovednosti, jak s tím pracovat. A chtěl bych zmínit čtyři věci. Za prvé, hm, hodnota a, a hodnoty v globálním eh, vzdělávání, eh, tedy rozvojovém vzdělávání. Jde o to eh, se odloučit od tradičních milných pohledů. Ty hodnoty by měly, tam bychom měli zdůrazňovat pozitivní hodnoty v, v lidských bytostí, ohled k blahobytu ostatním. Všechny ty externí hodnoty jako péče o bližního a soucit jsou velice důležité. A také e, uvědomění si potřeb e, jiných. Je třeba, e, aby člověk myslel kriticky a aby byl schopen se vcítit do pozice druhých, aby něco takového mohl dosáhat. To znamená, že nejde jenom o proces, ale i o to, abychom věděli, co, eh, abychom znali tu svoji vlastní eh, látku. A také se jedná o výchovu k aktivní občanství. Jedná se tedy o holistický koncept, eh, díky kterému lidé budou zapojeni nejenom srdcem, ale i rukama a duší. Tyhle tři věci velice eh, rychle. Potřeby, eh, tedy eh, rozvoj potřebuje veřejné zapojení, globální civilní občanskou společnost a také nová paradigmata. Proč potřebujeme zapojení veřejnosti? Duncan Gree ve své knize Od chudoby k moci říká, že potřebujeme aktivní občany v dotyčných státech a rozvojové vzdělávání vlastně eh, spočívá v eh, té složce aktivního občanství. Proč potřebujeme veřejné, eh, zapojení veřejnosti? Mohli byste že můžeme to nechat na expertech, potřebujeme akorát trošku podporu veřejnosti, ale my potřebujeme skutečné zapojení veřejnosti. Za prvé proto, že se jim zajišťuje legitimita toho, co děláme. Stát i nestátní organizace potřebují, aby všechno bylo legitimní. Potom potřebujeme angažované jednotlivce, protože oni eh, potom eh, tu skutečnou věc proměňují na místě jako eh, v aktivisté, jako dobrovolníci. A také potřebujeme prostor pro systémové změny. Toho nelze dosáhnout jenom informování veřejnosti z hora dolů proto je rozvoj vzdělávání tak důležité, protože to zajistí takovou eh, participační, transformativní eh, výuku, která vede k eh, pozitivním změnám. Potom také potřebujeme globální civilní občanskou společnost. Proč? Protože čelíme globálním výzvám. Nejedná se o výzvy jenom pro jich nebo rozvojové země. Jsou to výzvy, které se týkají nás všech. Příkladem jsou klimatické změny. To není nic, co by se dalo zvládnout nějakými projekty na jihu. Týká se to nás všech nerovnosti, jak na globální eh, úrovni, tak lokálně. To je třeba řešit. A také tady máme posun geopolitické struktury. Eh, G8 dříve eh, existovala, teď už máme G20 nebo G20+. Takže eh, buďme si vědomi těch eh, globálních výzev, eh, ty potřebují globální řešení. Musíme vystoupit za ten tradiční rámec, jestli se zaměřujeme jenom na sever. A proto rozvojová spolupráce je velice důležitá, nebo to rozvoje vzdělávání, protože tím se překonává ten to pnutí mezi mocným dárcem a bezmocným příjemcem. A jedině tak překonáme eh, ty výzvy, které jsem právě zmínil. Také se jedná o odpovědnost, dílenou odpovědnost za budoucnost eh, a ne jenom říkat lidem, co musí dělat. Rozvojové vzdělávání je tady vhodným nástrojem, protože vždycky ho ovlivňovaly neevropské proudy. Přeskočím tady ten poslední slide, protože tady hovořím o těch třech nových paradigmatech, ona, ona vlastně nejsou nová, ale rozvoje vzdělávání musí nabídnout něco těmto paradigmatům. Eh, ten přístup založený na lidských právech je velice důležitý eh, prosazování eh, v odpovědnosti za svůj vlastní rozvoj a také, aby lidé dostávali prostředek k tomu, jak se vymanit eh, z toho eh, paradigmatu sever-jich. Je třeba to kriticky posoudit, je třeba eh, kriticky debatovat o tom, jak děláme rozvoj a rozvojové vzdělávání. Myslím si, že to je, že potom z toho jasně vyplyne to, co může rozvoj vzdělání nabídnout. Závěrem bych bych eh, zmínil citát z Duncana Greena z jeho knihy Od eh, chudoby k moci. On 21. Eh, století vystihuje velice jasně. Toto, v tomto století se lidstvo buď potopí, anebo se naučí plavat společně. Pokud je to pravda, tak já si myslím, že musíme zahájit debatu otázkou, kdo potřebuje lekci plavání a kdo by měl být plavčíkem. Děkuji mnohokrát. Nyní bych rád zahájil krátkou diskusi. Máte slovo, dámy a pánové, pro případné dotazy, připomínky, podněty. Na diskuse nemáme mnoho času, ale prosím, máte přece prostor. Paní Keller, děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát panelistům, děkuji za vaše zajímavé prezentace. Myslím, že jsme si mohli učinit obrázek o různých aspektech věci. Eh, zmiňovali jste také eh, aspekt eh, výchovy jednotlivce, či, vzala, či zvyšování povědomí mezi jednotlivými občany, čili tady ten individuální aspekt, dále nové kompetence, které lidé potřebují pro to, nebo pro život v 21. století, ale dále se také dopad na společnost jako celek a na to, jak společnost vnímá rozvojovou spolupráci. Takže je třeba si uvědomit také eh, širokost tématu. A myslím, že právě kvůli eh, té široké eh, škále aspektů je mm, o to, o to obtížnější odpovědět na otázku, jak měřit úspěch naší činnosti. Jak tedy stanovit, zda Eh, ten či onen projekt či činnost eh, skutečně vytváří nové kompetence, například to, co realizuje ve Finsku. Eh, zdá jsme tedy něčeho dosáhli, nějakého posunu oproti minulosti. Takže zajímalo by mě, zda je vůbec možné nějak tyto věci měřit, zda jste v této věci vedli nějaké studie či výzkum. Bylo by totiž velmi užitečné poučit se z dosavadních zkušeností navzájem. Dále ehm, hovořilo se zde o potřebě globální společnosti, s tím má velmi, eh, velmi eh, té globální občanské společnosti, s tím já velmi souhlasím, ale eh, vidíme, že už také obtížné dobrat se vůbec evropské občanské společnosti. Odbory například působí odděleně v různých zemích, máme sítě, sítě nevládních organizací, to ano, ale zatím je to skutečně ve fázi pouze sítí, což není málo, ale rozhodně to ještě není evropská občanská společnost. Eh, také proto, že eh, témata, kterým se obvykle eh, věnují aktivisté či organizace občanské společnosti, jsou věci, které se dostávají k jejich pozornosti skrz média, vnímání veřejnosti a podobně. Pokud pokud je tedy obtížné um, utvářet už jen evropskou občanskou společnost, jak se tedy dobrat globální občanské společnosti, protože přece jenom situace velmi různorodá v různých oblastech světa. Děkuji, paní Lovin. Děkuji mnohokrát, děkuji všem panelistům. Bylo zajímavé eh, slyšet eh, jakým způsobem k tomu přistupujete v různých zemích. Eh, jedna otázka, která mě napadla, jak jsem vás poslouchala, eh, bylo, že například eh, upozorňování na otázku globálního občanství je velmi důležité. Další krok potom je, víme o všech těch různých procesech, o vzájemné propojenosti světa bohatých, světa chudých, ale jak by vypadaly potom další kroky? Zahrnete do svých vzdělávacích programů také mezinárodní fóra, tedy místa, kde vlastně jsou přijímána rozhodnutí na mezinárodní úrovni a jak tato rozhodnutí ovlivnit, jak změnit situaci. Musíme se snažit aktivně působit také eh, u všech těch eh, otázek na všech těch úrovních, které nejsou eh, národní, vnitrostátní, ale mezinárodní. A zajímalo by mě, jakým způsobem toto zahrnujete do výchovy k rozvoji. To je jedna věc. A dále stručně tady zaznělo, myslím, že od vás, paní Hlavičková, šlo o mediální výchovu. To byla zajímavá slova, ale zajímalo by mne, zde, zajímalo by mne jak konkrétně k tomu přistupujete. To je totiž velice důležité, pokud chceme šířit povědomí o těchto věcech mezi veřejností. A dále eh, poslední slide eh, prezentace pana eh, Fiedlera mě také zaujal. Vy jste hovořil Hovořil se tady o diskusi o rozvojové pomoci. Ehm, zajímalo by mne, eh, zda, zda byste mohl trošičku rozvinout to, co bylo uvedeno na poslední průsvědce vaší prezentace. Děkuji. Jsou ještě nějaké další dotazy či žádosti o slovo? Pokud ne, chcete zareagovat? Prosím, paní Slavičková. Hlavičková, pardon. Ano, já bych ráda zareagovala na eh, dotaz týkající se role médií v procesech souvisejících s výchovou eh, k rozvoji. Eh, my to vnímáme jako důležitou součást celé věci. Snažili jsme se totiž zaměřit nejenom na ehm, formální subjekty školského systému, ale na veřejnost jako celek a na to, jak směrovat tedy eh, informace o eh, tématech globálního vývoje. Pro nás jsou tedy média důležitým partnerem, myslím pro nás jakožto ministerstvo zahraničních věcí. Eh, a pokud je o šíření informací o mezinárodním rozvoji například, a pokud je o globální témata, témata globálního rozvoje, globální spolupráce, by se rovněž v médiích měly objevovat. A proto se domníváme, a tady jsme se inspirovali i jinde v Evropě, eh, v zemích, eh, v zemích, které jsou oproti nám výrazně napřed, například jsou to skandinávské země, eh, jsou to země, které mají zavedeny zvláštní programy pro média, tedy ministerstva zahraničí mají zvláštní programy spolupráce s médii, kdy ministerstvo finančně podporuje například Eh, cesty novinářů do rozvojových zemí a podporuje šíření informací o působení státu v této oblasti. Kromě toho je zde také eh, obecné šíření informací o eh, strategii státu či ministerstva, o oblastech, na ně se strategie vztahuje. To vše jsou věci, na které třeba pomýšlet od samého začátku. Děkuji, pane Fiedlere, prosím. Eh, pokud je o Já jsem o tomhle měnil, mluvil proto, že koncepčně se jedná o myšlenku, která se staví proti eh, tomu rozdělení na eh, nás a ně, protože my se nakonec musíme propracovat ke globální společnosti. Jedná se spíš o nějakou takovou globální koncepci než o konkrétní krok. Nicméně, pokud se podíváte na proces e, zefektování CSO, na ten istambulský proces, tak to byl poměrně globální proces, e, kterým si prošli aktéři CSO. Já si myslím, že je důležité eh, si to ponechat jako myšlenku, jako takovou představu eh, toho, kam se, kam se ubíráme. A samozřejmě ono bude velice eh, obtížné to naplnit. Jsou tady velice rozmanité zájmy na tom, jak to dále rozvíjet. Pokud jde o občanství a o tu otázku akcí, tak přechod od eh, povědomí ke krokům, to je velice důležitá věc. Je důležité nechat také na studentech, co chtějí dělat, co nakonec budou dělat. Protože jinak eh, by člověk eh, zase tady byl příliš preskriptivní, postupovali bychom příliš z hora dolů a nevedlo by to ke skutečnému zapojení. Takže nabídnout manuál k tomu, jak se aktivně zapojit do nějakých kampaní, aby eh, člověk byl si více eh, vědom svých spotřebitelských eh, zvyků, svého životního stylu. To je hodné, ale nakonec to rozhodnutí musí být, k konkrétnímu kroku musí být na straně studenta. K té pomoci. Já si myslím, že je důležité, abychom se nestyděli o tom rozsáhle diskutovat. Protože kdybychom eh, se nezapojovali do té debaty, tak už eh, vlastně eh, celou tu záležitost prohrajeme. Už o ní přicházíme. Takže spousta lidí hovoří o efektivním systému pomoci, ale také uznává, že jsou skutečné obavy ohledně toho, jak jsme strukturovali své programy. A ty je třeba řešit. Pokud se nebudou řešit, tak se to akorát zvětší. A proto já jsem si vybral eh, velice kritickou knihu o pomoci, protože si myslím, že je důležité tuto debatu vést. Děkuji. Paní Andreoty. Děkuji velice stručně k té globální občanské společnosti. A potom ta otázka to měřítka, protože to je také velice důležité. Já vám eh, na to neodpovím sama, ale ocituji, myslím, řeckého akademika, se kterým jsem se právě setkala mm, na konferenci o evropské identitě, která tady proběhla minulý týden. On eh, debatoval, eh, on hovořil o krizi v Řecku, o tom, co se stalo eh, s jeho studenty, kteří se vrátili na své ostrovy, obdělávají tam půdu a jsou připraveni je obdělávat, protože to vypadá, proti, eh, obhajovat proti eh, tažení liberální politiky. Takže lidé, kteří byli pro neoliberální politiku, jak on to vnímal, a lidé, kteří byli proti neoliberální politice eh, a chtějí návrat ke státu blahobytu, no tak on se ptá, On byl jako první na Evropské konferenci, kdo se zeptal, kdo tohle zaplatí, kdo zaplatí ten stát blahobytu a ukázal sochu eh, danského eh, sochaře, eh, která znázorně tlustou stařenu na zádech tenkého, tedy hubeného Afričana, která říká, budu se vám maximálně snažit pomoci, ale ze zad vám neslezu. Takže, eh, jak Matias říká, my možná nemáme příliš na výběr, ale musím, než že se budeme muset naučit eh, společně v tom plavat. Globální společnost, eh, tak samozřejmě můžeme se pokusit ji vytvořit, ale můžeme se pokusit hmm, také ovlivňovat ten kontext, ve kterém žijeme. Pokud jde o to měření, tak to je velice důležité, pokud jde o hospodářskou odpovědnost. Já si myslím, že potřebujeme určitý posun paradigmatu. Zatím eh, jsme spíše eh, hodnotili nebo si cenili toho, co je snadno měřitelné. A teď bychom se spíš měli snažit eh, měřit to, čeho si ceníme. A to je velice těžké. Například v našem projektu SIMO se snažíme ocenit jak hospodářsky, tak sociálně myšlenku mobility. Vysílání lidí do jiných zemí, pomohlo by to vytvořit eh, globální občanství a mm, takové globální myšlení. Já jsem udělal několik studií v této oblasti a zjistila jsem, že metodicky ty studie jsou správné, ale teoreticky nemají dostatečný teoretický základ. Takže musíme eh, ještě dále eh, se tady do toho pouštět a tady je rozvojové vzdělávání velice důležité. Děkuji vám za velice zajímavé debatní příspěvky a teď můžeme přejít ke druhému panu, kterému eh, bude předsedat můj kolega Albert Moiser. Děkuji eh, spolupředsedovi panu Kačmarkovi. Eh, chtěl bych vám složit hold všem, protože se pěkně držíme harmonogramu, což není někdy snadné. Já bych ještě předtím, než se pustíme do druhého panelu, zahájil několika poznámkami. Podobně jako komisař eh, Peebalks i já jsem eh, byl eh, dříve učitelem a ředitelem ve škole. A pro mě jako pro učitele a pro ředitele bylo skvělé, když jsem viděl, jak mladí lidé se pohybují nebo posouvají směrem k pomoci k lepšímu světu. Ten druhý panel se zaměřuje na vytvoření Evropské strategie rozvojového vzdělávání. Budeme se bavit o vizi, o úloze Evropské komise, členských států Evropského parlamentu a organizací občanské společnosti a také o strategických prioritách a mechanismech na propagaci efektivnějšího a soustavnějšího zasahování. Budeme eh, analyzovat eh, slabá, slabé a silné stránky stávající strategie a přijdeme s některými návrhy, které eh, kterými bychom měli podpořit lepší pochopení toho, jak by rozvoj vzdělávání mohlo být nástrojem k rozsazování nového eh, paradigmatu rozvoje a zejména pokud jde o eh, soustavnost politiky eh, rozvoje, efektivitu rozvoje a o lidská práva v rozvoji. Také doufáme, že podpoříme lepší koordinaci mezi politikou Evropské komisi a strategiemi a příslušnými politikami eh, členských států a hlavních zainteresovaných stran. Ideálně tím, že bychom vytvořili evropskou eh, strategii eh, v rozvojového vzdělávání, která ještě neexistuje na rozdíl od členských států. Nejdříve tedy dám slovo panu Krštofu Stanovskému. Poprosím vás, kdybyste se vešel do deseti minut. Děkuji mnohokrát za tuto příležitost globální výchova v Polsku je důležitým prvkem. Řekl bych, že je to vlastně součást polských dějin. Podívejme se na to takto. Před 31 lety jsme byli světovými šampiony v protestech. Světovými šampiony v tom říkat ne vládě, ne na náměstí Tahiry, ale eh, v graňských loděnicích. Tam vznikla solidárnost. Byli to lidé, kteří řekli ne, řekli jsme proti. A potom o deset let později pochopili, my jsme pochopili, že být eh, jenom proti nestačí, že je třeba převzít také odpovědnost a Začali jsme se ujímat odpovědnosti za e, místní společenství a o tři roky později jsme se poté stali členy EU a dnes potom z role, v roli předsednické země eh, jsme a jakožto, jakožto jeden z dárců v globální rozvojové spolupráci se Polsko ujímá své odpovědnosti nebo eh, sdílí odpovědnost také na evropské úrovni. Tolik tedy z globálního pohledu. A svým způsobem je toto i příběh výchovy eh, k globálnímu rozvoji, globální výchovy. Eh, uvědomit si, že nestačí protest, eh, nestačí eh, lokální řešení, je třeba překračovat existující hranice. A když se zamýšlíme nad tím, čemu slouží globální výchova, tak pokud je o Polsko, určitě tím hlavním cílem je zapojit občana Eh, vychovat dobře připravené občany, kteří jsou připraveni ujmout se z odpovědnosti a eh, kteří se budou aktivně přímo zapojovat do rozvojové spolupráce. Eh, určitě by se veřejnost měla orientovat ve výzvách globálního rozvoje a měla by mít přístup ke kvalitní globální výchově. A to je věc, eh, která v posledních letech doznala změn. Globální výchova, eh, stejně jako občanská výchova, eh, byla vnášena do školských osnov nevládními subjekty. Jakožto ředitel jedné z hlavních nevládních organizací v Polsku jsem proškoloval pracovníky státní zprávy právě v tom, že Eh, globální výchova by se měla stát součástí školských osnov. A nevládním organizacím v Polsku se podařilo skutečně tohoto cíle dosáhnout. Globální výchova je nyní eh, povinným předmětem eh, na všech úrovních vzdělávacího systému. A stala se také důležitou složkou přípravy učitelů, profesní přípravy učitelů. A co je důležité v tomto procesu, je, že nevládní organizace eh, nebyly eh, vyloučeny z této formalizace, eh, formalizace globální výchovy v osnovách. To znamená, že to, co probíhá v učebnách, je výsledkem spolupráce mezi učitelem a mezi učiteli a nevládní organizací. A nám připadalo klíčové eh, tedy eh, zajistit, aby se nevládní organizace i nadále podílely na realizaci tedy eh, globální výchovy. Já chci poděkovat za, za podporu, které se nám dostávalo ze strany Jean. Byla to pro nás podpora velmi důležitá. Ehm, v posledním školním roce jsme měli také eh, postgraduální programy pro eh, učitele v oblasti globální výchovy a konečně před, eh, před dvěma týdny poprvé Polsko získalo zákon o globální výchově, kterým se tento předmět zakotvuje jako důležitá složka školních osnov. Měli bychom eh, se zamyslet nad hlavními subjekty, hlavními aktéry. Ehm, opět eh, v popředí eh, stojí nevládní organizace. A máme dobrou spolupráci s ministerstvem školství, s ministerstvem zahraničí a také s ministerstvem vědy a vyššího školství. Dialog mezi těmito partnery byl klíčový pro vypracování polské strategie. Velmi důležitým nástrojem eh, pro ministerstvo zahraničních věcí je eh, velké výběrové, společné výběrové řízení ministerstva zahraničí, ministerstva národního školství a ministerstva vědy a vyššího školství. Eh, co je důležité, je, že se to týká jak učitelů škol, je to zaměřeno také přímo na žáky, na studenty, ale zároveň jsou do toho zahrnuty média a nevládní organizace. Média jsou velice důležité eh, v komunikaci eh, jak se společností, tak eh, s pedagogy. A je velmi důležité, aby média zaručovaly přiměřenou informovanost o vývoji v oblasti globální výchovy. Polsko, když začalo vypracovávat eh, výchovky eh, podepsalo memorandum porozumění mezi ministerstvem školství, ministerstvem zahraniční, také eh, s širokou platformou Eh, za hranicemi, což je koalice eh, polských nevládních organizací, které eh, vyvíjí činnost na mezinárodním poli. Jde o memorandum o porozumění, které obsahuje jak definice pojmů, tak také dohodu o způsobech spolupráce. V rámci úvah o globální výchově bychom si měli klást otázku, jaký je rozdíl mezi rozvojovou spoluprací Evropské unie a Číny, Ruska, Turecka, Brazílie. Spatřujeme zde nějaký rozdíl? Já vidím minimálně jeden. Je jim globální výchova. Uvědomme, uvědomme si, že Rusko eh, před pár dny Eh, zavedlo eh, agenturu pro rozvoj. Eh, no, vzhledem k tomu, že znám Rusko a působím tam pracovně, nevím, jak daleko postoupí v otázce globální výchovy. To je ale věc, kterou v Evropě máme podchycenu. a je to jedinečná věc, že totiž věříme, že bychom měli nejenom investovat do zemí jihu, měli bychom je podpořit v hospodářském smyslu, podpořit jejich rozvoj, ale zároveň tedy se snažíme o posílení e, pravomoci a e, odpovědnosti e, místních komunit, místních společenstev a snažíme se také, aby občané byli dobře informováni a chápali naše kroky. To je právě cílem globální spolupráce. A proto tedy nám jde, nebo se zaměřujeme ne pouze na humanitární pomoc a rozvojovou eh, pomoc. Já si myslím, že to je jedinečné v Evropě. S paní komisařkou eh, Georgievou jsem před eh, několika eh, týdny se účastnil akce, kde ale chybělo nějaké evropské logo, chyběla evropská vlajka. A strávil jsem tam celý den a v evropskou vlajku jsme viděli pouze jednou. Evropská unie je často kritizována za to, že nečiní dostatek, ale my zároveň neinformujeme druhou stranu o tom, co vše jsme vykonali. Zároveň také nedostatečně informujeme své vlastní občany. Neříkáme jim, že máme být na co hrdí. Další otázka je, jaké by měly být další kroky. Určitě to první věcí by mělo být téma, zda bychom mohli mezi členskými státy eh, více projednávat eh, otázky vzdělávání. Je to otázka o globální výchově, o občanské výchově, eh, která by mohla být prvním um, společným prostorem, kde se můžeme bavit o určitých standardech, normách. A pokud eh, nemůžeme eh, diskutovat o normách v matematice, a to nemůžeme, tak eh, možná v případě globálních bychom takto toto téma mohli nastolovat. A konečně bychom patrně měli hledat způsob, jak přistoupit v případě globální výchovy ke konkrétním činům. Ehm, jedním z nástrojů, který jsem již před chvílí zmiňoval, jsou inovativní eh, finanční nástroje, které máme k dispozici v Polsku, také v České republice či v Maďarsku. Je to ten zákon o jednom procentu, eh, což je zákon, který zakládá právo občana daňového poplatníka přesměrovat jedno procento odváděných daní eh, jsou to tedy vlastně veřejné prostředky, protože je to daňový příjem státu. A e, výrazná část těchto prostředků e, například e, se dostává k organizacím, jako je Člověk v tísni v České republice, či humanitární organizace v Polsku, nevládní organizace, které, které z rozhodnutí občana, nikoli politiků, působí Eh, na jeho země koule a snaží se reálně napomáhat rozvoji. Děkuji. Yes, thank you very... Děkuji vám, eh, pane Stanovský. Já bych eh, ještě jednou zopakoval, že pro mě Jde hlavně o to, že globální vzdělávání je základem evropského občanství to, myslím, by měl ukázat nebo uznávat každý poslanec Evropského parlamentu. A teď dám slovo panu Helmutu Hartmajerovi. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Mnohokrát vám děkuji za pozvání mm, na toto vážené a myslím velice důležité schromáždění. Já jsem rád, že můžu e, navázat na ctěného kolegu a myslím i přítele Křištofa Stanovského a také popřeji Polsku eh, hodně úspěchů v evropském předsednictví. Také eh, jsem velice rád, eh, že se mohu připojit k řadě učitelů v této místnosti. Brzy mi nás, myslím, byla celá třída. I já jsem byl učitel totiž. Mám se zamyslet nad možnou strategií evropské politiky rozvojového vzdělávání. Myslím si, že je třeba um, um, takové politiky a je pro ní dobrý základ. Tím dobrým základem je i, eh, jak ukazuje studie eh, Komise z loňského roku o globálním vzdělávání a zvyšování informovanosti, eh, je tady potřeba globálního vzdělávání tedy. Já chci zdůraznit to vzdělávání, to učení, a potom se tady zdůrazňuje eh, otázka a prosazování určitých názorů, advokaci veřejné a od, také přechodu od eh, slov k činům. Já si myslím, že mm, z předchozích slajdů eh, jsme se mohli zamyslet nad tím, jak spojit přemýšlení s konkrétními kroky. Také další věc, je, že Rada Evropy v Maastrichtu téměř před deseti lety eh, uspořádala konferenci a ta byla ukončena deklarací, kde se definuje globální vzdělávání, rozvojové vzdělávání jako vzdělávání, které otevírá lidem oči a mysl vůči e, světové realitě a má za cíl dosáhnout větší spravedlnost, e, rovnost a lidská práva pro všechny. Takže tady hovoříme o zcela jasně daném obsahu, co by e, základu strategie, která by tedy měla být vytvořena. Jedná se o strategii, která by měla být eh, založena vlastně na takovém mezidisciplinárním přístupu. Je tady eh, rozvojové vzdělávání, mezikulturní vzdělávání, vzdělávání k lidským právům, ehm, eh, k míru, k náboženství, k mezireligiozní vzdělávání k trvalé udržitému rozvoji a je do toho zapojena celá řada aktérů. Já jsem rád, že tady pan Pibalks říkal, že taková evropská strategie doplňuje národní aktivity, protože jsou tady příslušní národní aktéři, národní vlády v oblasti školství. A také nestátní organizace, které odvádí velký kus práce. Abychom mohli tedy eh, schromážit zkušenosti, které, jsme měli, eh, které máme na celém kontinentu, Eh, tak jsme vytvořili eh, síť, o které zde už byla eh, řeč několikrát. Jmenuje se Gene, globální evropská síť vzdělavatelů. Jedná se o síť státních orgánů i dalších orgánů odpovědných za podporu a financování Eh, tvorby eh, politiky a koncepcí v oblasti globálního vzdělávání. Teď má 31 účastníků, organizací z 20 zemí a představuje na národní úrovni eh, kombinované výdaje více než ve výši 100 milionů eur na těchto jednotlivých zemích, tedy na globální vzdělávání. Cílem sítě je na pomoci komparativnímu mezinárodnímu vzdělávání a také sdílení těch našich národních strategií. Zaměřujeme se na kvalitu, vyhodnocování a zlepšování té naší práce. Podporujeme sdílení informací a také eh, se navzájem posuzujeme. To znamená, eh, jako kritiční přátelé navštěvujeme eh, země, které nás pozvou a hodnotíme tam status quo eh, globálního vzdělávání v těch daných zemích. Udělali jsme to v Polsku, v Norsku, ve Finsku, na Kypru, v Nizozemsku, v České republice, já vím, a na Slovensku. Teď eh, začneme. I u nás v Rakousku se něco takového dělalo a jedním z doporučení bylo, vytvořte národní strategii. My jsme se ho tady drželi a pod vedením ministerstva v vzdělávání jsme vytvořili strategii ke globálnímu vzdělávání v eh, sektoru eh, formálního vzdělávání. Jak tedy eh, podpořit to globální vzdělávání ve formálním školství? Jak rozšířit jeho akademický výzkum, tak abychom se zaměřili na další koncepční rozvoj? této oblasti. A teď eh, se chystáme eh, formulovat takovou strategii i pro oblast neformálního vzdělávání, to znamená mimoškolské osnovy, práce s eh, dětmi a tak podobně. Tak, abychom do toho všeho zapojili různé součásti společnosti. Já se dotknu všech těch národních zkušeností, protože bych jich mohl uvést celou eh, řadu. Zmínili jsme zde Národní strategii České republiky, eh, existuje také strategie na Slovensku, ve Španělsku, v Portugalsku. Tam je zajímavý příklad eh, ve Finsku, v Irsku. Jedná se o národní zkušenosti, které by mohly být základem pro vytvoření evropské strategie. Jak vytvořit takovou evropskou strategii? Máme několik zkušeností ze, nebo několik doporučení ze zkušenosti. Za prvé, je třeba zapojit všechny dotčené strany. Za druhé, vytvořit eh, atmosféru, kdy si to všichni budou brát eh, za své a bude jasné, kdo je do čeho zapojen a co dělá. Za třetí, nespěchat. Úspěcha takovouhle eh, věc eh, by znamenalo ne do, nedat jí dost času, ale ono je třeba vytvořit, eh, dát jí dost času, vytvořit jasné vedení, kvalifikovat, vyjasnit si koncepční otázky a také nacházet a využívat spojence. A potom je také třeba uvědomit si, že eh, vytváření takové strategie je taková je vlastně trvalá práce. On to, on, no to není nikde hotové. Pro někoho to může znít eh, jako špatná zpráva, já to ovšem vnímám jako dobrou zprávu. Pořád se učíme. Vytvářet národní, eh, tedy využívat národní politiku, využívat posuzování prostřednictvím kolegů, všech těch eh, programů no, Center, které proběhly v eh, členských státech minulý rok a také ta doporučení schrnout ve studii Evropské komise. Co by mělo být obsaženo v takové evropské strategii? Měly by tam být jasné strategické cíle. Hmm, prioritní otázky by tam měly být eh, určené. Taková strategie nemůže pokrýt úplně všechny aspekty téhle oblasti. Mělo by to být také přínosem k tomu, co dělají členské státy. Já prostě chci zdůraznit, jak ta strategie doplňuje něco jiného. To je velmi důležité. Mělo by to také vést k posílené koordinaci eh, kroků se členskými státy. Je to dialog mezi eh, komisí a členskými státy a to je důležité. Členské státy a hlavní aktéři by se měli setkávat, když vytváří takovéto strategie. Také by to mělo vést k posílenému evropskému, ale i globálnímu partnerství. Tak, aby to bylo opravdu něco na mezinárodní úrovni a mělo by to vést k budování kapacit ve členských státech, zejména v takzvaných nových členských státech. A myslím, že se mi akorát podařilo se vejít do předěleného času. Děkuji vám za pozornost a rád povím na a, a, jakékoliv další dotazy v debatě. Thank you very much, Mr. Děkuji mnohokrát, pane Hartmajere. A děkuji za vaše jasná slova. Chci se nám připojit k tomu, co jste řekl. Eh, učení jako hlavní téma úvaha a poté čin. E, dalším věcem se můžeme věnovat později a nyní bych ráda slovo panu Denisu Hubrovi. Děkuji mnohokrát. Já se odchýlím e, od svého písemného podkladu, který mají k dispozici všichni, kdo budou mít zájem a pokusím se navázat na to, co zde již zaznělo. Nejprve eh, několik slov, pokud dovolíte, o North South Center, které možná ne všichni znáte. Toto středisko bylo vytvořeno před 21 lety eh, v době pádu berlínské zdi. Tehdy bylo hlavním posláním našeho střediska eh, podporovat globální provázanost a solidaritu mezi evropským obyvatelstvem, tak abychom zajistili, že se nezapomene na země jihu v době, kdy pohledy všech byly upřeny na východ. A je velice zajímavé, že v květnu 2011, tedy před pár měsíci, eh, bylo přijato eh, nové mm, statutární usnesení pro North South Center ze strany eh, výboru ministrů Rady Evropy, Eh, toto usnesení eh, potvrzuje eh, význam tohoto úkolu. Často slycháme, že mnoho už bylo dosaženo, ale přece ještě mnoho práce před námi stojí. A také možná novým úkolem, o kterém bychom mohli uvažovat v rámci nové strategie, je podpora lidských práv a demokracie mimo hranice Evropy, zejména v sousedních regionech Evropy. Samozřejmě Existuje pojitko mezi tímto novým eh, statutárním usnesením eh, Rady mistrů Rady Evropy a eh, arabským jarem. Eh, co je také zajímavé, je, že North South Center je institucí Rady Evropy, ale je v něm silná účast Evropské unie, eh, a to jak Evropské komise, tak Evropského parlamentu a eh, v nedávné době dokonce i výboru regionů Evropské unie. Všechny tyto orgány jsou zastoupeny v představenstvu North South Center. Je to tedy poměrně vzácný příklad nejenom věcné, ale i institucionální spolupráce mezi dvěma orgány Radou Evropy Evropy a Evropskou unii. Myslím si, že eh, v těchto věcech eh, obě, oba orgány či obě, obě uskupení mohou eh, ještě něco vykonat pro prohloubení spolupráce. Rád bych se připojil k tomu, co zde zaznělo a rád bych vyšel z Abrahama Lincolna, který řekl, že než se rozhodneme, co podniknout, Měli bychom vědět přesně, z čeho vycházíme a eh, odkud přicházíme a kde se právě nacházíme. Eh, takže odkud přicházíme k tomu, eh, zde již mnoho zaznělo. Já si myslím, že máme za sebou deset let intenzivní práce na zvyšování povědomí a podpory globální výchovy v Evropě na základě rozvojových cílů tisíciletí. A já bych rád zmínil dva důležité milníky eh, v těchto snahách, které již byly zmíněny eh, i od mého souseda. Jednak to byla Maastrichtská konference v roce 2002, která přijala akční program eh, pro období do roku 2015. A dále je zde Evropský koncenzus o, rozvojové, o výchově k rozvoji, což je snaha Eh, vzešla z procesu eh, mnoha zainteresovaných subjektů a cílem je dosáhnout, se konc, eh, dosáhnout koncenzu ohledně toho, co je smyslem výchovy k rozvoji a co bychom jejím prostřednictvím chtěli podporovat a prosazovat. Dále klademe si otázku, odkud přicházíme. Musíme si, že je to poměrně složitý obrázek, zapadá do něj celá řada různých institucí, různých partnerů, Eh, které vyvíjí činnost v těchto věcech. A jednou ze společných výzev, u které, myslím, máme za svou poměrně dobré výsledky, eh, je eh, snaha o spolupráci. Myslím, že situace se výrazně změnila za prvních deset let. Mnoho institucí či uskupení, já jsem zmiňoval EU a Radu Evropy, které paralelně vyvíjejí činnost a ne vždy spolupracují. Kromě toho jsou zde nevládní organizace. Můj eh, soused eh, správně zdůrazňoval význam eh, komplementarity mezi působením na evropské úrovni a působením na úrovni členských států. A samozřejmě síť GEAN je obzvlášť významná v této souvislosti, ale je to také důležitý význam a působení občanské společnosti. A můj druhý soused po levici po věci, ehm, respektive sousedka eh, vlevo vás seznámí způsobem eh, jedné z důležitých eh, platform nezávislých subjektů. Takže důležitým tématem je doplňkovost a myslím si, že v této věci za úplně 10 let bylo leco vykonáno. Nyní tedy, kde se právě nacházíme, jaký je aktuální stav. Já si myslím, že se nám nejenom podařilo zlepšit spolupráce, ale dokonce i institucionalizovat eh, prostřednictvím eh, procesu zahrnujícího eh, mnoho různých zainteresovaných subjektů. Je to politické podpořeno Evropskou komisí. Tuto podporu ze strany Evropské komise je třeba vyzdvihnout. V nedávné době byly přijaty národní strategie v celé řadě členských států především také v nových členských státech, ale i v Portugalsku, odkud pocházím já, protože mm, mimochodem North South Center má, svoji, má své ústředí v Lisabonu. A kromě toho tady jsme se zacílili na e, nové členské státy e, e, Evropské unie, to znamená státy střední a východní Evropy, ale také jihu Evropy, jako je Malta či Kypr a byly podepsány nové manažerské dohody či řídící dohody mezi eh, Evropskou komisí a eh, naším centrem. Eh, tato nová dohoda byla zaměřena na období 2009 až 2011, to znamená, nyní jsme v posledním roce implementace této Joint Managerial Agreement. Studie Jean je také jedním z důležitých výsledků této dohody, protože Eh, studie poskytuje dobrý obrázek o tom, co již bylo dosaženo, a o tom, eh, jakým prioritám bychom se měli věnovat do budoucna. A v neposlední řadě eh, se nám nedávno podařilo přijmout první evropskou právní normu v oblasti globální výchovy. Jde o doporučení Rady ministrů Rady Evropy přijaté před pár měsíci v květnu 2011. A nyní v poslední minutě dovolte, abych se dotkl toho, Eh, co nyní je třeba vykonat. Myslím si, že jsou zde tyto priority. Za prvé, navázat na již dosažené výsledky, ehm, není toho málo. Eh, za druhé, eh, rozšířit geografické pokrytí, je zde doporučení Rady Evropy, což je věc tedy, která se týká 47 evropských členských států Rady Evropy. Můžeme se zaměřit také na eh, okolní země, jako je, eh, z nich některé, jako Maroko, jsou členy našeho střediska Nursel Center. Eh, my pokračujeme ve svých snahách začlenit globální výchovu do formálních osnov polský zástupce tady zcela případně zmiňoval, že v Polsku došlo, eh, došlo k výraznému pokroku v tomto smyslu, ale víme, že Polsko eh, není, ta situace v Polsku není většinová, eh, mnoho členských států to zatím nemají obsaženo ve formálních školských osnovách, je, to, je tedy důležitý cíl, znamená to také prohloubit spolupráci s ministerstvem školství. Dalším, další důležitou prioritou je i nadále posilovat pojitko mezi eh, globální výchovou a výchovou o lidských právech, nejenom tedy posilovat povědomí o významu rozvoje a rozvojové spolupráce, protože nyní v Evropě je velmi znepokojivá situace, kdy eh, nabývají eh, na síle radikální síly politického spektra. To je další důvod, proč bychom měli své snahy propojit eh, s úsilím v oblasti výchovy k lidským právům. A poslední věc, eh, nově se zaměřovat na odpovědnost občana, eh, protože nestačí zvyšovat povědomí o tom, že existují práva, existují také odpovědnosti. Odpovědnost vůči naší vlastní společnosti, odpovědnost vůči celé planetě, dále je zde odpovědnost vůči příštím generacím. A na závěr bych rád zmínil, že naše středisko v květnu 2012 v Lisabonu uspořádá celoevropskou konferenci, kde se sejdou eh, všechny zainteresované subjekty a cílem bude přijmout akční plán pro léta 2012 až 2015. Děkuji za pozornost. Thank you very much, miss... Děkuji vám, pane Hubře závěrem se těším, že si budeme moct vyslechnout Rilyho Lapalainena. Děkuji, eh, pane předsedo. Děkuji vám za pozvání. Já tady eh, reprezentuji Concord, což je Evropská konference pomocných eh, humanitárních eh, nestátních organizací a jsem také mm, mm, s místo předsedou Evropské skupiny zainteresovaných stran. Já jsem rozdělil prezentaci svoji do svou tří stran. Chci nejdřív poslat, popsat stávající závazky, potom eh, se zamyslet nad tím, proč potřebujeme evropskou strategii a závěrem, jak by měla vypadat. Mnohokrát bylo zmíněno, že existuje celá řada závazků. Před deseti lety Rada Evropy eh, vydala usnesení k eh, rozvojovému vzdělávání a tam jasně řekla, jak je toto vzdělávání důležité. Eh, několikrát byl zmíněn eh, globální masický eh, kongres o vzdělávání, kde celá řada aktérů důležitých se, se, se sešla. Bohužel to nevydali politicky závažný dokument. A, a to je něco, po čem já tady v podstatě volám. A také víme, že tady eh, probíhá evropský konsensus, který začal v roce 2005 a jeho součástí je i eh, vzdělávání. Z mého pohledu eh, si ale myslím, že opravdu tohle nestačí. Nestačí, potřebujeme konkrétní, konkrétnější výsledek. A hm, proto byl vytvořen proces v roce 2006 za finského předsednictví v, hm, na Helsinské konferenci o, o rozvojovém vzdělávání. A v rámci toho Louis Michel potom eh, eh, zahájil ten konsenzus v Lisabonu v roce 2007. A v tomto eh, koncenzu jsou stanoveny principy, cíle a výzvy. A také jsou zde obsažena hm, doporučení pro různé aktéry. ten konsenzus o rozvojem vzdělávání a také eh, spojuje eh, řadu eh, státních i nestátních aktérů, mezinárodních organizací, Radu Evropy, OECD a platformy občanské společnosti. A často se zde hovoří o mm, nejdůležitějším dokumentu v tomto sektoru. Ale problém je, že ten dokument nebyl politicky závazný. Současně s tím Evropský parlament také přišel s několika doporučeními a usneseními. Zde také naleznete pěkné formulace o, rozvojovém vzdělávání. A i Evropská komise byla několikrát zmíněna. Po obecném vyhodnocení toho, co se stalo v této oblasti za posledních deset let, komise zahrnula eh, rozvoj vzdělávání do strukturovaného dialogu. A tady vidíte, máme celou řadu dobrých argumentů k tomu, proč je to rozvoj vzdělávání tak důležité. Ale pořád nám tady tak trochu chybí strategie. A já bych řekl, že potřebujeme evropskou strategii. A, a řeknu proč. Za prvé, je třeba si vyjasnit pojmy jak říkali kolegové několikrát již. Proč například eh, public relations mohlo být považované za součást globálního vzdělávání před několika lety, zatímco dnes panuje schoda, že eh, tohle eh, nesouvisí s žádným public relations nebo tedy dobročinností firm. Ale zase globální občanství a další podobné pojmy jsou zde zapojené. Evropská unie by měla být schopná stanovit si svoji vlastní koncepci globálního vzdělávání. Za druhé, potřebujeme eh, institucionální uznání eh, rozvojového vzdělávání, tak abychom eh, zajistili soustavný, soustavné vytváření politiky v této oblasti a zajistili také finanční zdroje na tuto práci. Za třetí je tady dlouhodobé směřování. Zejména pokud je o finanční rámec v tomto procesu. Potřebujeme strategii, která by komisi umožnila eh, stanovit dlouhodobé, eh, dlouhodobou perspektivu pro eh, globální vzdělávání, jdoucí za rámec toho výročního programu ve kterém eh, je rozvoj vzdělávání vlastně jenom eh, drobnou eh, součástí té mozaiky občanské společnosti. A potom také potřebujeme synergii mezi jednotlivými aktéry. Cílem, zatímco cíl 2 programu SAD je velice důležitým zdrojem financování, tak jsou tady aktivity, související s aktivním globálním občanstvím. A máme tady tedy generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu a pro životní prostředí. A, a také tedy e, je třeba si vyjadř, vyjasnit role jednotlivých institucionálních i neinstitucionálních aktérů a také e, pravděpodobně z, nějak si kodifikovat tu eh, roli eh, eh, toho procesu různých dočených stran. A potom je třeba také sledovat kvalitu a efektivitu a dopad jednotlivých kroků, tak abychom se trvale organizačně učili. Jak by to mělo vypadat? Toto je takový první nástřel. Myslíme si, že dobrým základem strategie by eh, byl Evropský konsenzus pro rozvojové vzdělávání. Ten konsenzus už byl eh, schválen eh, a používá jej jako základ státní i nestátní aktéři. V návaznosti na to je tady také studie komise a zejména tak její klíčová doporučení. To by mohlo být takový ten operační, operační jádro celé té strategie. I by se zde mohly zdůraznit celkové cíle Evropské unie a mohly by se také specifikovat některé konkrétní cíle. Tady vidíte, že jich je pět. Za prvé mm, soudržnost a, nebo soustavnost a vzdělávání a také dop doplnění, doplňování se s systémy členských států, potom monitorování učení se organizační a řízení informací, potom jsou tady neevropští aktéři a globální iniciativy a jejich zapojení do, eh, vzdělá, do zvyšování informovanosti. Potom jsou tady granty, minigranty a obecně systém podpory a potom eh, řízení eh, rozvojového vzdělávání. Také bych rád eh, zdůraznil, že jsme v specifické situaci, protože teď vlastně se připravuje nový víceletý finanční rámec. Z hlediska Concordu navrhujeme, abychom opravdu přehodnotili ty nástroje na podporu globální eh, občanské společnosti. My si myslíme, že je třeba tady zmínit koordinaci eh, v občanské společnosti, eh, budování kapacit, kampaně. A vracím se tady už k tomu, co říkal Matias dříve, že opravdu musíme hovořit o globální občanské společnosti. Takováto strategie eh, globálního vzdělávání nebo rozvojového vzdělávání založena na sdělení komise a na dokumentu schváleném Evropským parlamentem a eh, radou by byla milníkem k, na cestě k trvalé udržitelné eh, politice v této oblasti v Evropské unii. A vzhledem tomu, že už tady máme do, řadu dobrých doporučení a řadu dobrých rozhodnutí, tak jediná věc, která nám chybí, je opravdu politicky závazný dokument. Já vám děkuji. Thank you very much, Mrs. Lapalainen. Um... Děkuji mnohokrát, paní Lapalainen. Než eh, vám dám slovo, poprosil bych ještě zástupce komise na pět minut. Děkuji, jsem eh, Christian Smith, eh, nový ředitel pro Eh, lidský eh, rozvoj v Europe Aid. Eh, nejprve pár slov k závazkům, k strategii a potom k obsahu. Poté, co jsem si vyslechl dnešní vystoupení, nejprve k tomu závazku angažmá komise. Slyšeli jste příslip pana komisaře Pibalkse, jeho angažovanost v informování evropského občana a v navázání na výstupy ze studie DIR. Jeho slova o tom, že chceme, aby se výchova k rozvoji Eh, posunula žebříčku priorit výše a také v kontextu diskuse eh, o příštích finančních výhledech eh, bychom chtěli zvýšit celkový objem finančních prostředků na spolupráci to je o 20 zvýšit ten objem prostředků na spolupráci s nevládními subjekty a s místními samozprávami. To by nám umožnilo zrealizovat více činností. Dále pokud je o strategii a proces podpory, zahájíme, jak také zmiňoval pan komisař, výzvu k podání nabídek do výběrové řízení, kde eh, tematy budou větší eh, efektivnost, větší dopad, eh, menší roztřištěnost. V této souvislosti nebo takto budou prováděna doporučení studie DIR, kterou mnoho z vás dnes připomínalo a dále rozvíjelo její problematiku. My jsme poslouchali, poslouchali velmi pečlivě. Pan Hartmer tady, myslím, zmínil prakticky všechny hlavní výstupy. Jednak Eh, propojenost na eh, formální eh, školský systém a zaručení doplňkovosti našeho působení s členskými státy, a rozvíjení tedy formálních školních osnov v členských státech. Dále věc, která zazněla od posledního řečníka, poslední řečnice, je třeba také naslouchat těm, kdo skutečně implementuje projekty, tak aby eh, bylo, probíhalo správně řízení znalostí a eh, výměna eh, expertízy. Pravděpodobně mm, nejvhodnější cestou byl uspořádat konferenci, aby, abychom, abychom se navzájem představili úspěšné projekty. Dále je třeba posílit geografické pokrytí, tak aby se ta činnost nezaměřovala pouze do několika členských států, ale eh, do celé Evropské unie. A dále budeme usilovat o zvýšenou přidanou hodnotu s tím, že eh, činnosti, které financujeme, eh, musí skutečně přinášet přidanou hodnotu na evropské úrovni Eh, ve zvyšování povědomí evropské politice. Myslím, že to byla paní Kalerová, paní poslankyně Kellerová, která zmiňovala eh, eh, dopad, impact těchto kroků a měřitelnost. Samozřejmě je obtížné měřit dopad výchovných výchovné činnosti, zvyšování povědomí v dlouhodobém hledisku. Nicméně je možné pracovat například s nástrojem Eurobarometr, eh, sledovat tedy postoj Evropanů eh, k rozvojové spolupráci. Je třeba říci, že tento postoj se v průběhu času zlepšuje. Máme v této věci konkrétně formulovaný dotaz v rámci eh, průzkumu Eurobarometru ehm, takže ten, zatím ty výsledky jsou dobré, samozřejmě je těžko prokazatelné, zda eh, to souvisí pouze s našimi snahami, protože povědomí veřejnosti ovlivňuje celá řada jiných věcí, ale rozhodně je pozitivní, že ten trend eh, je směrem nahoru, že se situace nezhoršuje. Dále bych se ještě dotkl eh, obsahu a vůbec, jak by měla vypadat koncepce výchovy k, k rozvoji Eh, velice pečlivě jsme vám naslouchali. Eh, někdo tady řekl, že by to eh, neměla být pouze charita. S, tím, s tímto postem Evropská komise určitě, určitě souhlasí. Ten vztah tedy bohatého dárce a chudého příjemce, jak by to mělo vypadat, s tím souhlasíme. Také se toho dotkneme v nadcházejícím Eh, sdělení. Jednak eh, tam jasně nastíníme, že už možná nejsme eh, v tak silné pozici vůči například zemím BRIC a možná ke někteří z příjemců už nejsou tak vděční, jako bývali. To také tady zaznělo. To bylo to téma Dead Aid, mrtvé pomoci. Takže určitě nepojímat to jako charitu. Velice se mi líbila definice, která zde zazněla z úst z úst paní Hlavičkové, Týkalo se to odpovědnosti, toho, že globální vývoj je o tom, že musíme přejmout odpovědnost eh, za stav světa. Já si myslím, že eh, to je určitě součástí naší koncepce. A samozřejmě je to všem výzva pro pedagogy eh, říkat studentům, že jsme lecos pokazili, situace ve světě není dobrá, teď bude na vás, na nové generace, abyste to vše napravili. Takže já pedagogům přeji mnoho štěstí, až budou předávat toto sdělení žákům to tady je třetí rozměr um, u obsahové stránky. Uh, je třeba uh, říci občanům, že jim předáváme dovednosti, které jsou důležité pro jejich fungování v globálním světě, uh, které jsou důležité pro formování jejich postojů, jakožto daňových poplatníků, um, sousedů, přistěhovalců, podnikatelů, turistů, spotřebitelů. Ehm, doufáme, že budete Evropany, kteří eh, se podílejí eh, na realizaci inkluzivního růstu, protože inkluzivní růst je eh, tématem naší rozvojové politiky, které bude prosazovat pan komisař Pibalks. Čili tolik k obsahové stránce celé koncepce Eh, závěrem bych rád ze srdce poděkoval parlamentu za organizaci tohoto slyšení a chci vás ujistit, že toto téma považujeme za nesmírně důležité. Velice bedlivě jsme vám naslouchali a budeme se snažit rozvíjet činnost v těchto oblastech v nadcházejících týdnech a měsících. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Šmete. Děkuji za vaše slova ze strany Evropské komise a nyní dám slovo poslancům a poslankyním. Eh, preferoval bych, abychom se nejprve vyslechli všechny dotazy a všechny podněty či připomínky a poté se vyslechneme odpovědi panelistů. Nejprve paní Keller, prosím. Děkuji mnohokrát. Od mnoha národních agentur, eh, vedoucích pracovníků eh, jsme slyšeli, o vašich zkušenostech, vašich snahách. Je hezké to slyšet. Mnoho z vás zmiňovalo peer review s jinými partnerskými organizacemi v členských státech. Co vzešlo z těchto peer review, z těchto hodnocení a analýz? Ehm, možná jste se doslechli slova chvály, ale také kritická slova, takže by mě zajímalo, jaké závěry vzešly z těchto peer review. To by bylo velmi zajímavé. Osobně určitě souhlasím s návrhem, aby existovala evropská strategie a koordinace na evropské úrovni. Pak eh, všem samozřejmě je to otázka pro členské státy, jak eh, se k tomu staví. Je to dobrý nápad, eh, byly by připraveny přijmout koordinaci ze strany EU. Podobná otázka na adresu komise. Byla by komise připravena přijmout společnou strategii a koordinovat činnost s tím, že tou strategií myslím strategii závaznou, ne pouze hezká slova na papíře, protože pokud by neexistoval závazný akční plán, eh, asi by to jen málo pomohlo. Eh, dále, eh, od, dále na stranu komise slyšeli jsme velice konkrétní, o velice konkrétních plánech Concord MFF. MFF, jste připraveni to zapracovat eh, do vašich plánů a do vašich návrhů? Děkuji. Děkuji mnohokrát paní Levin a potom další kolega. Děkuji. Eh, kolegyně již položila ty nejdůležitější dotazy, takže já využiju této příležitosti, abych eh, zopakovala svůj dotaz předchozího panelu, který se týkal obsahu, obsahové stránky výchovy k rozvoji. E, protože když jsem hovořila o tom přistoupit k činům, nemyslela jsem až tolik e, jednotlivce, ale spíše stát. E, přesouváme se do globální společnosti, snažíme se prosazovat pocit globální sounáležitosti, pocit globálního občanství a chybí instituce s reálnými pravomocemi. Existuje eh, OSN, FAO, environmentální agentura a tak dále, ale zároveň eh, jsou zde velmi eh, znepokojící známky toho, že chybí mezinárodní řízení a zpráva. Vezměme situaci v Somálsku, vezměme stav oceánu, jsou mezinárodní vody na kterými není vykonáváno žádné eh, řízení a zpráva. Toto eh, budou témata, která přenecháme příštím generacím a já si myslím, že to by mělo být velice důležitým bodem v oblasti výchovy k rozvoji, výchovy příští generace k rozvoji, eh, jak upozornil pan komisař, respektive pardon, zástupce komise, nestačí říci, že tedy E, situace není dobrá, teď bylo na příští generacích je napravit. Je třeba se zamýšlet nad institucionálním rámcem a nad tím, jak rozvinout, e, rozvíjet dále stávající instituce, tak abychom, tak abychom skutečně dokázali tyto věci řešit. Děkuji, pan Garenc. Děkuji. To téma je opravdu široké. Já se pokusím omezit se na tři body. E, v koncepční rovině Eh, bych volal k obezřetnosti. Eh, výchova a školství, já si myslím, že by to nemělo stát se eh, k nějakým národním doktrinám. Myslím si, že veřejná moc, zejména vůči občanské společnosti, tedy má, má umožňovat umožňovat výměnu názoru, ale je na státu, aby definoval obsah Eh, pokud eh, bude eh, přijat konsenzus v občanské společnosti v této věci, tím lépe. Myslím si, že existují prostředky, které umožňují zbližování názorů, na myslím mám zejména strukturovaný dialog. My jsme se je měli příležitost účastnit s paní Kellerovou, jakožto zástupce Evropského parlamentu. Kromě toho pan komisař Píbalx v Budapešti oznámil sdělení o následných krocích které vypadají velmi rozumně. Eh, další bod, který bych se nedotkl, je financování. Eh, samozřejmě mít hezké nápady eh, je dobré, ale je potřeba také ten motor promazat. Zdal, pokud je o tu evropskou strategii, pokud totiž nebudeme schopni řešit problém financování, nemá smysl vůbec se bavit o nějakých velkých strategiích. Buď Buď eh, by to bylo financováno z rozpočtu Evropské unie, nebo z rozpočtu členských států, anebo z obou typů rozpočtu. V každém případě by bylo třeba se shodnout na tom, jakou přidanou hodnotu by do toho mohla vnášet Evropská unie. EU by mohla financovat, či může financovat, či spolufinancovat eh, eh, středisko Sever Jich, které, je, které je velmi blízké mému srdci. Účastnil jsem se jeho zrodu před 21 lety. Členské státy mohou vyčlenit například x procent na zvyšování povědomí, což je ten prvotní záměr eh, u výchovy k rozvoji. Eh, tedy, umožněme tedy jednotlivým aktérům subjektům zvyšování povědomí, eh, jsou proto potřeby politické podněty a další téma, eh, nevím, zda eh, jsme se ho zde již dotkli. Eh, v oblasti výchovy potřebujeme partnery, partnery také na jeho Pokud chceme organizovat nějakou strategii, musí mít určitý základ, určité pilíře. Jedním z těch pilířů, jeden z těch pilířů je obsažen v dohodě z Kotonu, která zakotvuje také občanskou společnost jakožto jednoho z nových aktérů v oblasti Eh, rozvoje a je tím myšlena občanská společnost v zemích AKT. Eh, to opravdu nutně potřebujeme. Pokud chceme pokročit v problematice rozpočtové podpory, eh, musíme mít partnery v občanské společnosti přijímajících zemí, tak abychom překonali případné nedostatky v řízení, ve státním řízení, je třeba, aby existovala kritická protiváha A já si myslím, že ta strategie z hlediska partnerství se zeměmi jihu se musí určitě věnovat této, tomuto problému. E, je třeba e, provést bilanci e, tohoto angažma, tohoto závazku mezi EU a zeměmi AKT. Čeho bylo dosaženo v oblasti podpory občanské společnosti v zemích AKT? Mám poměrně vágní představu a tato vágní představa mne e, nějak e, si ne, neujišťuje, neuspokojuje. Takže já si myslím, že je třeba se zaměřit na tento problém a snažit se e, překonat tyto nedostatky. Já jsem si naprosto jist, že tyto nedostatky existují. Je třeba, aby i ty byly součástí naší diskuse a abychom na základě těch konstatovaných slabin se zamýšleli nad prostředky, jak tyto slabiny řešit. Děkuji, pane Gerenci, a Nyní tady máme pět řečníků, protože i komise chce zareagovat. Ne? Ano? Takže eh, pět řečníků, každý z vás máte tři minuty. Mr. Schmidt? No. Pan Schmidt, ne? Tak se dostáváme k našim panelistům. Nejdříve paní eh, Lapalainen pan Lapanajne. Pardon, potom pan Huber, pan Hartmeier, pan Stanovský. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych řekl, eh, že se pokusím eh, zareagovat na ty otázky po pravomocích a odpovědnosti. Tady stát je samozřejmě velice důležitý, ale kdo je stát, to jsou občané, jednotlivci. Takže to musí přejít od každého jednotlivce až do státní struktury tak já to vnímám. Tak proto potřebujeme jinou strategii pro zapojení eh, různých aktérů do různých akcí. Evropská unie musí mít takovou strategii globálního vzdělávání. Už jsme se bavili o tom, že existuje několik různých eh, dohod, ale eh, politicky závazný systém bude brán vážně a až budou shromážděny všechny ty dobré příklady a spojeny do jednoho balíčku, a, tak eh, akademici tak eh, se do toho budou moct zapojit. A teď eh, přeznamenáváme nadcházejících 10 až 20 let, pokud to budeme všechno spojovat do jednoho. Čili o tom já jsem chtěl hovořit. Další věc. Dohoda z Kotonu. Souhlasím s tím, že je velice důležité, aby tam byla zapojena mnohem více občanská společnost globální. A to my tady zdůrazněme. To je ta budoucnost. Samozřejmě eh, občanská společnost to jsou jednotlivci, státy, vlády. A my se musíme zamýšlet nad tím, jak globálně pojmeme celý ten proces. Evropská unie eh, samozřejmě také se účastní této strategie. Děkuji. Děkuji. Pan Huber. Eh, zazněla celá řada otázek, které nejsem schopen odpovědět. Jako nová závazná evropská strategie, no tak rád bych uh, slyšel komisi a také uh, tady ehm, posouzení kolegy, to, eh, na, na to bude reagovat určitě můj kolega po mé eh, pravici, ale um, měli bychom mít možnost spolupracovat na evropské úrovni a doplňovat to, co se děje na národní úrovni. Když hovořím o evropské úrovni, tak eh, se také jedná o Radu Evropy, nejenom EU, protože tam budeme moci spojit takové věci, jako je občanská a výchova, výchova k lidským právům. A... Nyní budu mluvit francouzsky. Chtěl bych poděkovat panu Garencovi za to, že nám všem připomněl, že angličtina není jediným jazykem evropským, takže já vám odpovím ve své mateřštině. Děkuji vám, pane Gorenci. Myslím si, že se zmínil o dvěma bodech, které jsou nesmírně důležité. To je bod problém financování, zejména v současné době, kdy prožíváme ohromnou finanční krizi, co se týče veřejných financí. A to samozřejmě bude mít své důsledky. A z tohoto pohledu to, co navrhoval pan Görens jako spolufinancování, by bylo jistě velice vítané i z mé strany. A důležitost, význam občanské společnosti, myslím si, že tady zaznělo něco, co je nesmírně zásadního. Vyvíjí se veliké úsilí, zejména v rámci programu, který je adresován africké mládeži za účelem podnítit mládežnickou organizaci v Africe podle modelu, který existuje v Evropě. V současné době tento model běží, je to vlastně společný projekt s Evropskou komisí, ale máme skutečný problém v tomto ohledu a sice zemích, které nejsou demokratické, je poměrně těžké nalézt eh, organismy mm, občanské společnosti, které by byly nezávislé na vládnoucí moci. Ale odpovědí by mohlo být snažit se pomoci vytvářet opravdové občanské společnosti a to je něco, k čemu jistě dojde v období přechodu k demokracii, které dochází v mnoha státech. Nyní děkuji. Thank you, Mr. Huber. Mr. Hartmeier, please. Děkuji, pane Hubře, teď pan Hartmeier. No, moje francouzština je tedy opravdu velice ubohá, takže budu pokračovat v angličtině, což není má mateřština. Eh, když tady hovoříme o tom kolegiálním posuzování, tak eh, vidíme, že eh, probíhá řada aktivit, jsou tady skvělé zkušenosti z některých zemí, ale také se ukazuje, že tady je nedostatečná soudržnost a to zejména v oblasti rozvoje. Rozvojová politika a zemědělská politika Evropské unie například, ty navzájem nejsou eh, v souladu. Eh, Totež eh, je v národních politikách i v výběru otázek, které se řeší. Existuje nedostatek koordinace. Ne všude to máme tak jako v Polsku kde eh, ministerstva eh, školství a zahraničí eh, jsou vedle sebe. V řadě zemí spolu ta ministerstva nehovoří. Takže to je problém. Je tady dostatečný dialog, nedostatek peněz a zdrojů v mnoha zemích. Ne všechny mají tu šťastnou situaci, jako ve Skandinávii nebo v Nizozemsku, kde je k dispozici více peněz na tyhle věci v řadě eh, zemí je opravdu velký nedostatek peněz. Takže větší koordinace, koherentnost, eh, koordinace eh, a peněz prostředků. To je další velice důležitý závěr. Další poznámku k obsahu mm, vzdělávání. Myslím si, že je tady taková tendence příliš zdůrazňovat vzdělaného jednotlivce. Otázka strukturních změn a strukturních eh, prvků eh, se často pomíjí. To je trend, který jde napříč společností. Nejedná se jenom o trend eh, v školství. Jednotlivec je odpovědný za změny ve světě. Existuje tady individuální odpovědnost, souhlasím, a nejedná se a nejenom jednotlivec může tedy vyrovnat to, co je strukturálně špatně. Školství nikdy nemůže být eh, náhražkou nedostatečné politiky. Nemůžete ze vzdělávání dělat eh, něco, co je odpovědné za změnu ve světě. Ono může eh, šířit dovednosti, které jsou nezbytné k tomu, aby se lidé mohli účastnit eh, změn, ale nemůže být náhražkou školství, nemůže být odpovědné za veškeré společenské nedostatky. To by eh, byl příliš velký nárok, ne? Dobrá, děkuji vám, pane Hartmajere, a jako poslední je tady pan Stanovský z Polska ze šťastné země, kde ministerstvo rozvoje a, a školství a jsou hned vedle sebe. Prostě nějak tak tomu došlo. A možná proto si opravdu myslím, že globální a vzdělávání a rozvojová spolupráce by, měla být, by měly být jádrem evropského občanství. Ono se těžko hovoří o globální občanství, ale evropském občanství určitě. Je třeba, abychom si odpověděli na několik základních otázek. Za prvé, jsme připraveni hovořit o společné strategii, závazné strategii. Ještě jednou bych rád zopakoval. Znovu. Nejsme připraveni hovořit o závažné strategii, dokud eh, si nedáme dohromady tu matematiku, protože občanská výchova je ještě tady eh, ořehavější otázkou. S německými sousedy jsme zahájili eh, debatu o vytvoření eh, polsko-německé učebnice dějepisu. Nechtěli jsme nějak uzavřít zájemný kompromis, ale eh, prostě akorát jsme chtěli zjistit, jak navzájem se poznat, jak přistupujeme k historii. Takže to je klíčové rozhodnutí. Jsme opravdu připraveni začít hovořit o vzdělávání za situace, kdy naše eh, školské systémy se zcela liší. Úloha rodičů, obce, místní samozprávy se v jednotlivých členských státech nesmírně liší. Možná to bude uh, zajímavá činnost, ale my bychom všichni byli měli být lépe připraveni. Včetně komise existuje technika, jak eh, hodnotit vzdělávání, ale v evropské, na evropské úrovni se nepoužívá. Další důležitá věc. Pokud chceme vytvořit něco, co máme společného, tak potřebujeme partnery jak eh, na jihu, tak eh, z oblasti nestátních organizací. například eh, ty, kteří opravdu, eh, ty, které se eh, účastní skutečné činnosti v, na jihu, a ne ty, které jenom přehazují unijní dokumenty, ale ty, které opravdu lokálně působí někde. A závěrem, měli bychom si odpovědět na otázku, jestli čekáme, že občané budou odpovědně jednat než jestli věří občanů, eh, jestli věří agenturám vládním, ale jestli školy udělají opravdu něco pro nějaké partnery v Africe. Že opravdu eh, místní samozpráva se bude rozhodovat dělat něco v partnerství s lidmi někde eh, z Pacifiku. Pokud ano, tak takové globální vzdělávání může být velice efektivní. A znovu jsem si jist, že když eh, z globálního vzdělávání bude jedna z našich priorit, tak eh, můžeme výrazně přispět k evropské rozvojové spolupráci. Děkuji vám mnohokrát, pane Stanovský. Já bych si dovolil tedy přijít s několika závěrečnými Já se omlouvám, ještě komise. Já jsem nechtěl eh, vystupovat, ale myslím si, že hm, tady zazněly některé velice zajímavé otázky. Za prvé, eh, na naší straně tady bude strategie, bude tady sdělení k nestátním aktérům o spolupráci se státními aktéry a místními úřady. To komise přislíbila a jako obvykle zahrnujeme, zahrneme tam část k rozvojovému eh, vzdělávání. My spíše eh, se chceme jednat koncenzuálně. A pro nás velkou prioritou je začít implementovat ta doporučení, která vzešla z té studie. A já jsem tady, tady slyšel dnes eh, řadu dobrých zpráv a myslím si, že my je, budeme, na nich budeme moci stavět ten slide s eh, náčetem strategie. Já jsem tam našel spoustu věcí, eh, o kterých se tady dneska hovořilo, takže ať to bude v nějakém sdělení eh, s všemi těmi snahami, které si vyžaduje vytvoření takového sdělení. Nebo jestli na to se jdeme všichni najednou, tak já bych byl spíš pro tu druhou variantu. Potom je tady samozřejmě otázka a toho personálního řízení uvnitř příslušných struktur. Otázkou je, kdo eh, na to bude nasazen a jak to bude tedy eh, stanoveno vedoucím jednotlivých útvarů. Já si myslím, že hlavní je, že se shodneme na tom, co je třeba dělat. Druhá otázka. Co bude v tom novém víceletém finančním rámci? Pan komisař říkal, že přijdeme s balíčkem eh, ke všem externím nástrojům už v prosinci. K této konkrétní otázce tady budou dvě věci. Za prvé, globální bezpečnost, globální hrozby a globální veřejné statky. A za druhé se budeme zabývat nestátními aktéry a místními úřady. A tady právě pan komisař Píbal chce navrhnout 20% navýšení ze kterého bychom mohli udělat toho více v oblasti rozvojového vzdělávání. Ale vzhledem tomu, že rozvojové vzdělávání je tak důležité, je, je třeba ho zaplnit do, o, začlenit obecně do o, e, osnov ve ženských státech, tak i když my navrhujeme 20% navýšení, tak doufám, že se shodneme na tom, že by e, to nemělo být jediným e, zdrojem toho, jak udělat něco víc v této oblasti. A teď ještě eh, k těm společným osnovám. Paní eh, Kydles komise, eh, pane Skler, my, my jsme vždycky v komisi připraveni koordinovat lépe, ale myslím si, že pan generální tajemník řekl správně, že když se podíváte do jiných oblastí, které zde projednáváme, tak hovoříme o integrování do formálních osnov v členských státech. A musíme být realisty tady. Do jaké míry můžeme tlačit členské státy, mm, aby tohle harmonizovali? Můžu o tom hovořit s kolegy z Generálního ředitelství pro vzdělávání. Takže my budeme docela jistě tlačit. Ale jestli budeme tlačit na závaznou koordinaci nebo ne, tak eh, to zatím nemohu říci. Pane předsedo, děkuji. Děkuji vám. Eh, myslím si, že bylo nezbytné si vyslechnout eh, názory komise. A také si myslím, že teď už je zřejmé, že nejde jenom o dialog mezi členskými státy a komisí, ale také mezi Evropským parlamentem a nestátními organizacemi a místními samozprávami. Já si myslím, že mm, dnešní slyšení mm, bylo velice zajímavé a že jsme projednali několik eh, příkladů a zkušeností, které mohou přispět ke zlepšení spolupráce. Eh, nepochybuji, že rozvojové vzdělávání je klíčovým nástrojem k mm, posílení kritického eh, vědomí povědomí a to, co by základu pro angažované mm, a odpovědné občanství. Evropská strategie pro rozvoj vzdělávání by mohla být eh, více zaměřená na zapojení občanů v EU a v rozvojových zemích, aby eh, se postavili o svůj vlastní rozvoj a vyjádřili svá očekávání s ke státu a mezinárodnímu společenství a také, aby mohli sledovat naplňování mezinárodních závazků v oblasti rozvoje. Jak víte, tak potřebujeme konkrétní politické kroky a finanční závazky k v oblasti rozvojového vzdělávání vzhledem k nadcházejícímu legislativnímu návrhu pro nástroj rozvojové spolupráce. Jsem si jistý, že toto slyšení bude důležitým příspěvkem do debaty o budoucích nálezích komise. Za stranou Evropského parlamentu my se opravdu budeme zabývat možností eh, zvláštní zprávy k rozvojovému vzdělávání v cházejícím roce, která by mohla přispět k eh, vylepšení eh, konkrétních nebo zkonkrétnění evropské politiky, včetně evropské vzdělávací strategie. My ovšem také všichni víme, eh, jak obtížné někdy může být dosáhnout konkrétních výsledků, ale když všechny strany spolupracují, tak to je možné. Já bych rád eh, uzavřel eh, citátem Paula Frera, který řekl, že vzdělávání buď funguje jako nástroj, který se používá k usnadnění integrace mladší generace do logiky stávajícího systému, a k zajištění eh, konformity, nebo se z ní stane žitá svoboda, způsob, jak eh, lidé kriticky a tvořivě eh, přistupují k realitě a objevují, jak se účastnit přeměny vlastního světa. Já bych vám rád všem poděkoval za účast a také děkuji tlumočníkům. A také děkuji samou spolupředsedovi.